Eh, děkuji, dámy a pánové. Eh, blíží se nám prázdniny, ale přesto je správné, abychom se věnovali tomuto tématu. Já eh, musím říct, že mám dneska naprosto příšerný pracovní program. Chtěl jsem tady zůstat aspoň půl hodiny, ale máme eh, ještě skupinu transparenční eh, rejstřík a eh, ta za chvíli začíná. Nicméně chtěl bych říct pár slov na úvod. Svět se mění razantním tempem a pokud se týče informační a komunikační techniky, tak také my co tady zažíváme, před eh, nějakou dobou se nám podařilo eh, začít používat bezdrátové spojení, pak k tomu přistoupila tématika cloudu, pak eh, kancelář bez papíru, tak, aby bez papíru byly nejenom dokumenty k dispozici, ale bylo možné s nimi také pracovat. Teď se bavíme o tom, jakou eh, technologii budeme používat, jestli tedy předepíšeme určitý typ eh, zařízení, a nebo jestli každé, bude na každém, co si eh, přinese, co vlastně má, jakou technologii a budeme všechny možné technologie podporovat. To všechno má své výhody i nevýhody. Po mé pravici sedí protagonistka koordinace IKT. Přijímáme tady klíčová rozhodnutí. Evropský parlament, někteří jeho místo eh, předsedové se byli eh, informovat, jak to funguje v Berlíně, v Estonsku, v, Římu a v, v Římě a v Londýně. A přístup eh, k open source zdrojům je v každé zemi trošku jiný. Většinou se na něj spolehá do určité míry a ne určitě ve všech oblastech. My bychom tedy chtěli dnes odpoledne poskytnout určité odpovědi. A my zde máme také generálního ředitele pro příslušný e, úsek, tedy IKAT. Takže určitě si z toho něco odnese a podá nám potom e, také zprávy. No, já vám všem přeji velmi zajímavé odpoledne a možná z toho vyjde tady, eh, vyjdou podněty, vzejdou podněty, eh, jak zde pokračovat dále. Takže děkuji vám. Dobře, děkuji kolegovi Výlandovi a předávám slovo. Dále paní kolegyni Lichtenbergerové, která bude předsedkyní během tohoto prvního panelu. Přeji příjemnou práci a děkuji. Ja, herzlichen Dank und herzlichen Dank. Děkuji vám. Děkuji vám také, pane Vilande, za vaše slova. Já jsem přesvědčena, že open source je tématem, jimž bychom se měli zabývat více, než jak dosud činíme. Diskuse v nejrůznějších oblastech prostě vzplanou, proběhnou a vyhasnou. Někdy je to kvůli lobbystům, někdy je to z rozhodnutí administrativy. A já vidím, a zatím vlastně stojí eh, tento náš workshop, nebo z toho vzešel tento náš workshop. A sice, že s použitím open source souvisí řada právních problémů. Čili my chceme dneska zkoumat to, jaké jsou tedy ty právní okolnosti a základy, eh, závažné právní aspekty. Proč? Protože my tedy v Evropě vidíme, že tu a tam eh, padá rozhodnutí jít do open source, někteří teda to činí z důvodu bezpečnostní, jiní od toho z podobných důvodů opouštějí. Proto si myslím, že je vhodné, abychom zde ve výboru vedli debatu o tom, jaká je realita těchto debat. A já jsem velice ráda, že příslušní pracovníci Evropského parlamentu jsou zde, že tedy nás budou sledovat a Eh, také se s námi o lecčem spodělí. Tak a já vám nyní představím řečníky prvního panelu. Eh, je to profesor Eben Moglen, eh, profesor na Columbia Law School. Patrice Manuel Schmitz je software developer a dále Carlo Piana, náš italský host a právník, který se zabývá licenčními režimy. Eh, myslím, že se rovnou pustíme do debaty a já bych tady poprosila pana profesora, který je nám velmi dobře znám, aby nám k tomu řekl své. Prosím, pane profesore. Děkuji vám. Eh, paní předsedající, dámy a panové poslanci, kolegové a přátelé, eh, je mi ctí být zde dnes odpoledne s vámi. Od roku 1979 je obecným konsensem v rozvinutých ekonomikách, že eh, software je tedy chráněn copyrightem a příslušnou legislativou. Počátkem 90. let se právní systém eh, Spojených států eh, obrátil směrem k, patent, k patentovému právu eh, v oblasti distribuci softwaru a šlo tedy o různé patenty. Ovšem vychází to vše z copyrightu. Copyright autorům počítačových programů dává stejná exkluzivní práva jako autorům jiných druhů děl. Čili patří k tomu také práva pořizovat kopie, kontrolovat eh, distribuci, tu první, prvotní distribuci. A v jiných systémech eh, jsou třeba také práva eh, veřejného vystavování softwaru a tak dále, tak je to třeba v Evropě. Eh, developeři tedy mají práva exkluzivně zacházet se svými děly, díly a eh, v oblasti open source se část těchto práv dává uživatelům. A já bych se chtěl eh, zabývat licenci GNU General Public License, která nyní existuje ve dvou verzích. Verze číslo 2 z roku 1991 a verze číslo 3 z roku 2006 2007 Obě verze dohromady, obě verze GPL, se používají k licencování a distribuci softwaru, která má eh, která má eh, hodnotu kolem 100 miliard eur. Služby a další formy IT na základě FOS, to je dalších 700 eh, eh, miliard eur. Je to většinou GPS, tedy Oracle a software Eh, dále eh, GPL většinou se týká SAP, největšího, eh, největšího producentu softwaru v Evropě. Ale GPL je není takový blok, to je de facto systém, jak vracet čas práv uživatelům. GNU a GPL dávají uživatelům softwaru základní práva, jako je používat eh, toto, tento software k libovolnému účelu bez omezení, právo studovat a pochopit zdrojový kód tohoto softwaru, takže každý, kdo vlastní nějaký počítačový program, eh, má právo porozumět, jak to funguje, co to dělá, jak se to dá upravovat. A Dále je možné modifikované i nemodifikované eh, verze programu sdílet dle vlastního uvážení. Aby byla tato práva eh, garantována všem, tak eh, ten přístup GNU GPL je velice jednoduchý. Ta licence víceméně říká, že toto je software, s nímž můžete dělat cokoliv, kopírovat, upravovat a dávat komukoliv, ale E, nesmíte těmto dalším e, poskytovat méně práv, než sami dostáváte od nás. Neboli my jsme commons a vy můžete v tomto rámci fungovat, upravovat, ale nic z toho nesmíte permanentně ubírat. Toto použití e, copyrightu to znamená eh, sdílení, které nebude zneužitelné. Eh, sdílení každým, kdo používá soukromně tyto programy a tak dále, tak to vlastně vedlo k socializaci eh, vývoje a výzkumu infrastruktury a so, infrastrukturního softwaru všechno, co e, vychází z e, systémového kódu, operačního kódu, e, vycházejícího z licence GPL, to je vlastně veškerý software, který máme. Na konci 20. století tuto oblast dominoval Microsoft, ale to už není pravda více než 20 serverů dodaných včera, eh, tedy v loňském roce, eh, byly vybaveny z továrny eh, s 20 otevřeným softwarem. Takže toto vlastně vývoj minulých let umožnil vstup softwaru v FOSS, vstup na scénu Eh, různí hráči na trhu, IBM, Hewlett Packard, vláda Spojených států, eh, velcí, eh, velcí výrobci softwaru a počítačů z východní Asie, ti jsou prostě dnes jakoby u jednoho stolu a výzkum je nyní společná záležitost. Výsledkem bylo to, že došlo k obrovské explosi inovací eh, ve světě, což vedlo nejenom eh, k poklesu cen, ale k úplně nové struktuře trhu. My pracujeme s GPL2 od roku 1993. Já jsem tenkrát eh, začal s tímto pracovat. A na této bázi jsme vstoupili do 21. století. Bylo to 16 let a za tu dobu jsme e, změnili tedy náš přístup, intelektuální přístup, ale změnila se také řada dalších technologií. A proto v roce 2006 jsme se pustili e, do veřejné debaty vedoucí k revizi GPL. A do toho roku 2006 stovky velkých firm, dokonce 30 největších držitelů patentů v IT, eh, využívali právě software GPL pro své služby a prodej. Všechny velké investiční banky v Evropě, Spojených státech a Japonsku používaly eh, svobodný software. Eh, revize licence GPL byla de facto obrovská mezinárodní legislativní činnost, eh, kde se tedy eh, byla to legislativa eh, vládní, ale zároveň nevládní, anarchistická. A já zde mám shrnutí tohoto procesu, kde je uveden přehled celého toho procesu nástrojů a tak dále, celé té 16-měsíční práce. My jsme eh, vyvinuli technologii, eh, kterou dosud Evropský parlament nevyužívá a je to dobré k tomu, aby eh, veřejnost měla přístup k dokumentům a mohla také k tomu mm, podávat připomínky. Takže my zde máme třeba eh, tedy ten eh, pařížský systém Philippe Legrand byl prvním pokusem o veřejnou legislativu. Eh, ta historie legislativního procesu ukazuje, že nám se podařilo shromáždit kolem dvou tisíc připomínek z celého světa za těch 16 měsíců a bylo třeba to nějakým způsobem zapracovat do dokumentu. Čili my jsme neabsolvovali žádné velké debaty, ale prostě my jsme četli, co lidé poslali, říkali, toto funguje, toto pro mě nefunguje. A my jsme si vytvořili eh, jakési barevné stupnice, a podle toho jsme viděli tedy, kde eh, je největší debata, kde naopak žádná není. A bylo to, eh, bylo to prostě zcela otevřené. Vytvořili jsme eh, veřejné výbory, kde se toto mohlo debatovat. A všichni tam měli stejná práva, IBM, Hewlett Packard a další. My jsme si počínali maximálně demokraticky při revizi našeho copyrightového práva. Tedy práva k softwaru, eh, který umožňuje vůbec rozvoj eh, svobodného softwaru a jeho konkurenceschopnost vůči eh, komerčnímu softwaru. Musím říci, že je to v podstatě jednoduchá záležitost. GPL to je de facto jedin, jedin, jeden z raných příkladů toho, jak socializace eh, vývoje eh, může posunout eh, technologii na vyšší úroveň. My jsme skutečně změnili svět, vytvořili jsme spoustu inovací a odbourali jsme spousta, spoustu zátěže, která byla spojená se softwarem komerčně prodávaný a všemožně chráněný. My nyní vidíme, že softwarový průmysl se nyní přesouvá eh, k mobilním zařízením. Ta myšlenka, že byste si kupovali eh, přístroje, eh, které, tedy, kterým nerozumíte, neumíte si opravit, a to znamená, že to neumíte ani chránit proti zneužívání, tak právě proti tomu je open source. A my eh, se tedy eh, dostáváme se k myšlence, proč tedy můžete důvěřovat počítačům, kterým rozumíte. A je to také ochrana proti politickému útisku. My jsme začali eh, měnit tedy politicky měnit eh, legislativu týkající se softwaru. A chtěli jsme podpořit svobodu. Byli jsme přesvědčeni a jsme přesvědčeni, že pouze sdílení, sdílení volné sdílení znalostí eh, eh, je ochranou proti politickému zneužívání. Myslíme si, že to není náš vynález. Myslíme si, že na to přišel už Galileo. My si myslíme, že právo říkat pravdu a e, volně, svobodně sdílet vědecké poznatky, aniž by to někdo musel povolovat, patří k největším e, výkonům a výsledkům evropské civilizace. Ano, e, toto je začátek, vycházíme ze začátku nové Evropy z roku 1789 je to myšlenka sdíleného poznání a společného sebezdokonalování. My odmítáme, že je to nebezpečné nebo že bychom předtím měli být ostražití. Všechny vlády vědí, že nikdo, a to platí i pro Microsoftu, nemůže fungovat bez eh, svobodného softwaru to ví každá vláda, to eh, ví každý distributor energie a tak dále. A já musím říct, že eh, jsem jednou věcí zklamán a sice, že máme rok 2013 a pořád ještě se o tom debatuje. Není třeba o tom debatovat. My máme výsledky, máme data, vidíme, jak se změnila eh, celé odvětví my třeba v Kerale, v Indii je 31 milionů lidí a tam veřejná zpráva používá svobodný software, učí se to ve školách a tak toto je už eh, po 10 let. A tam vidíte, jaké to má společenské výhody. My dnes eh, vítáme eh, že s Patricí Emanuel Šmicem, že se eh, podařilo pomocí EU eh, PL šířit eh, naši myšlenku. Já tady doufám, že EUPL tady nebude navždycky, ale jde o Eh, tu strukturu licencování o dokumenty, eh, které se takto poskytují. Eh, myslím, že ten hlavní princip už je nespochybnitelný. Jde o sdílení. GPL ukazuje, že v oblasti IT sdílení přispívá, přispívá k rozvoji a ke společenskému blahu vlastnictví ne. Já musím říci, eh, jakožto právník, který pracuje eh, se eh, developery svobodného softwaru. Já musím říct, že GPL z praktických důvodů některým klientům doporučujeme, jiným ne. To záleží na tom, k čemu jejich software je a jak má být používán. Toto prostě jedn, určitý způsob licencování GPL nemůže být lékem na vše, ale princip, svoboda jako princip, eh, sdílení eh, vzdálenost, eh, vzdělanosti, to je, to je ten základní princip a to slouží lidským cílům v 21. století. A já na závěr mohu říct jenom jednu věc. Technologie, technologie která v 21. století neslouží humánním cílům, bude sloužit cílům nehumánním. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Ich glaube, es war wirklich... Děkuji srdečně. Opravdu si myslím, že bylo důležité si jasně říci zde v parlamentu a dát si na rovinu, eh, říci na rovinu, jak už je ten otevřený eh, softwarový kód rozšířený, ono se to často jasně nejeví všem, jak to má v kontextu eh, těch monopolistů, případně pseudomonopolistů, eh, obrovský rozsah. Další řečník, pan Schmidt, vývojář, a předávám mu slovo. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já nyní stručně představím EUPL, tedy veřejnou licenci Evropské unie. Začnu tak, že zmíním motivaci a historii, poté přistoupím k právům udělovaným příjemcům. Dále otázka, která je klíčová. Čím je EUPL odlišná? A nakonec ještě stručně naznačím čem spočívá jedinečnost eh, a originálnost tohoto interoperabilního mechanismu. Takže nejprve chci poznamenat, že EUPL má za sebou již dlouhou historii, pokud je o motivaci. Celý proces začal už v roce 2001 a komise jako výrobce softwaru byla eh, určitě přesvědčena myšlenkami, které zmiňoval pan profesor Mobler Moglen, pardon. A požadavek byl tedy následující. Komise chtěla distribuovat software za podmínky, že bude svobodný a chtěla zajistit ochranu před výlučným přivlastňováním si softwaru. To byla klíčová motivace. Samozřejmě nechtěla způsobit invazi do tohoto světa, ale zajistit, že software který si vyrábí, si nikdo výlučně nepřivlastní. Licence by měla mít pracovní hodnotu ve všech pracovních jazycích EU, čímž se chceme vyhnout například povinnosti používat eh, služby soudního překladatele v případě sporu, protože i když je překladatel velice kvalitní, nikdy si, nemůže být, eh, si nemůžete být jisti kvalitou toho překladu. Dále byla ověřena konformita s evropským právem s eh, autorským právem. Dále máme pokrytou komunikaci s veřejností, což je důležité například eh, u elektronického řízení. Dále bylo vyjasněno rozhodné právo a místo, je to kompatibilní s evropskou judikatorou, protože ne všichni eh, podporují to prohlášení o odpovědnosti, takže toto bylo ověřeno a je to kompatibilní. Ve své době ovšem nebylo možné všechno zajistit a trvalo to asi až do roku 2005 nebo 6, než jsme našli, vytvořili vhodnou licenci. A samozřejmě bylo důležité, aby fungoval ve všech úředních jazycích EU. Historie této licence tedy ve skutečnosti začíná v roce 2005. Byla spuštěna veřejná konzultace a univerzita v Namuru provedla studii týkající se interoperability. A nakonec v roce 2007 potom byla licence schválena kolegiem evropských komisařů. Licence byla vytvořena ve 22 jazykových verzích, to v roce 2008 a také to bylo certifikováno eh, jednou z hlavních eh, organizací, eh, která působí v oblasti otevřeného zdrojového kodu OSI. OSI totiž v současné době neschvaluje řadu nových licencí, eh, schvalují aktualizované verzi již existujících licencí. Už tak je jich eh, hodně, OSI zatím schválilo asi 60 a 65 licencí. V roce 2012 jsme provedli výpočet eh, projektů a zjistili jsme, že bylo distribuováno, distribuováno více než 500 projektů. Ale já hovořím o projektech a jeden projekt může obsahovat 100 témat například. Takže prosinci jsme provedli výpočet, abychom zjistili, k jakému pokroku došlo. V současné době se hodnotí nová verze, návrh byl schválen, ale dojde pravděpodobně ke dvouměsíčnímu spoždění z toho důvodu, že je nutné vše přeložit, poté budeme mít letní dovolenou a tak dále. Kdo nakonec tedy sepsal EUPL? Kdo je autorem? Je to vlastně kolektivní dílo. Účastnil se toho zvláště pan profesor Dusselier z Namurské univerzity, potom další partneři této uh, univerzity, včetně Filipa Lorána a Richarda Goše a potom se do celého procesu zapojili uh, další právníci z Evropy. Přispívali minimálně k jazykovým verzím své země. EUPL je tedy licence, která je vlastně takovým nástrojem. A není to o nic víc než nástroj. Není to žádný samoučelný cíl. Cílem komise nebylo někoho přitáhnout na tento trh, bylo to spíše, nebo šlo spíše o poskytnutí nástroje a my budeme v budoucnu rádi, pokud se například spojíme s jinými licencemi, pokud to bude umožněno. A byli bychom velice rádi, kdyby existovala jedna celosvětová licence v různých jazycích. Dále práva udělovaná příjemcům. Podle článku 2 se tato práva nějak eh, neodlišují od například práv udělovaných v rámci GPL. Tato práva totiž odpovídají těm čtyřem hlavním svobodám v oblasti softwaru. A to zase odpovídá deseti nebo jedenácti zásadám definice otevřeného zdrojového kódu. Kterýkoliv uživatel může používat dílo, reprodukovat jej, modifikovat, komunikovat eh, nebo zveřejnit jej ostatním. Včetně s, pardon, v eh, souladu s příslušným ustanovením může distribuovat kopii a může také sublicencovat. V čem je trochu rozdíl? Rozdíl je v tom, že u licence se uvádí, že musí být e, zdarma. Že tam nesmí být stanoven autorský honorář. Můžete ten software prodat, ale chtěli jsme připomenout některým organizacím, jako organizacím, které vytvářejí normy, že samozřejmě mohou e, žádat o poplatek související s vytvářením normy, ale nemohou očekávat od svobodného softwaru poplatky e, za každého uživatele nějaké honorář, honoráře tohoto typu. Není to možné, protože navíc není možné kontrolovat eh, redistribuci svobodného softwaru a to jsme chtěli připomenout. A nakonec, čím se EUPL odlišuje od ostatních licencí? Jaká je hlavní motivace? Jednak eh, to, že licence je mnohojazyčná, Text má totiž pracovní hodnotu ve 22 e, a brzy již 24 jazycích. Dále je EUPL vytvořen tak, aby fungoval v rámci evropského práva. Shoduje se tam tedy terminologie, odpovědnost, jsou tam odkazy na smlouvu, záruky a tak dále. Máme tam záruky pro každého poskytovatele licence. Například to, že má autorská práva nebo platnou licenci při šíření. A licence také jasně odkazuje na soudní systémy členských států a konkrétně je tam odkaz na Soudní dvůr Evropské unie, abych byl v souladu s novou terminologií. Dále copyleft licence, zvláštní použití autorského práva. Je to tam naformulováno originálně a je tam umožněna také výjimka pro interoperabilitu. Také eh, jsou tam určité etické zásady, na kterých se tato licence zakládá. Abych vysvětlil soudní příslušnost. U licence je jasný odkaz na uh, Soudní dvůr Evropské unie pro každý případ sporu mezi institucí Evropské unie, to mám na mysli komisi, ale také parlament nebo radu a potom ještě řadu agentur či orgánů. Jde tedy o tyto spory. Spory vyplývající eh, nebo spory týkající se jiných stran budou předmětem eh, soudního systému, tedy toho soudního systému, kde pobývá eh, poskytovatel licence. EUPL se bude řídit právem eh, členských států Evropské unie a konkrétně tím, kde má sídlo poskytovatel licence. Kde má tedy sídlo, pobývá nebo je oficiálně registrován. Pokud eh, poskytovatel licence nemá v rámci EU sídlo vůbec, v tom případě se defaultně uplatní belgické právo. Nyní k otázce interoperability. Toto je důležité protože je to jeden z nejinovativnějších aspektů a také jeden z aspektů, o kterém se nejvíce hovořilo. Často totiž dochází k nedorozumění. Někteří lidé říkají, umožňuje opravdu EUPL vydání licence k danému dílu, může, se, může si kdokoliv tu licenci změnit? Ne, Nepostupuje se tady na základě jednotlivých projektů. Můžete sice kód eh, opětovně použít u jiného projektu, ale není možné daný projekt eh, relicencovat. A tento projekt je vlastně nástrojem pro šíření dopadů eh, přílišného se množení licencí. Můžete s tím nesouhlasit, ale ty licence opravdu množí a to je fakt. Existuje více než 60 eh, licencí na svobodný software. Máme asi 12 nebo 15 těch nejpoužívanějších, ale každý den nebo každý týden vznikne nová licence, která například není zveřejněná, ale používána a víceméně splňuje definici svobodného softwaru. Takže licence se množí, to je fakt. A je důležité, zlepšovat svobody související se svobodným softwarem, musíme také zajistit ochranu mezi výlučným přivlastňováním si licencí, ale také musíme být kompatibilní s již existujícími licencemi. Když se tedy zaměříme na ten velký počet licencí, který existuje, interoperabilita je vlastně jediným řešením. U EUPL to máme naformulováno na základě čtyř podmínek a ty podmínky jsou velice přísné. Musí se jednat o kombinované dílo, to je podmínka číslo jedna, tedy musí to kombinace několika aspektů různého původu nebo různých licencí, to je jedna věc. Za druhé, to kombinované dílo musí být odvozené dílo podle definice copyrightu, to znamená ne pouze nějaké složení, kdy je možné eh, každý, každou tu složku mít ošetřenou primární licencí. Potom za třetí, Každé, každá složka musí být získána na základě kompatibilní licence a za čtvrté musíte mít autorizaci celek distribuovat podle té stejné kompatibilní licence. A o jakou licenci se jedná? GPL verze 2 a 3, AGPL, OSL, CECIL Cecilie je francouzská administrativní licence a nově je Cecil také kompatibilní s EUPL. Dále EPL, LGPL a MPL. Všechny tyto licence jsou copyleft. Já nechci říkat, eh, že jsou slabé, protože to slavé, slab, slovo slabé je trochu negativní, ale já bych řekl spíše střídmé. Pojďme se nejprve podívat na klasickou situaci. Klasická situace je taková, kdy projekt bude distribuován v rámci stejné licence EUPL. Ale co je přesně projekt? Není to pouze kód, ale důležité je, že projekt souvisí s lidmi, aktivní komunita, která projekt podporuje. Máme tam tedy ten kód, kromě toho jméno projektu, jméno poskytovatele licence, může to být komise nebo Evropský parlament, důležité je mít někoho známého, potom logo, logo eh, internetová stránka, DNS a tak dále. To se může větvit. Například vycházíme z projektu Alfa, potom se to rozvětví a toto Rozvětvení za normálních okolností musí být licencováno podle EUPL 2. A nyní výjimka. Pokud použijete jednu e, ze částí a ta bude licencována podle nebo v rámci kompatibilní licence, to je tedy jeden případ a můžete mít také Delta projekt, což je odvozenina z toho původního projektu a tento projekt se dá licencovat eh, v rámci kompatibilní licence. Může dokonce dojít k situaci, kdy ten odvozený delta projekt se stane potom rodičem nějakého svého syna nebo celý dalšího odvozeného projektu, projektu Omega. A pokud eh, licence delty byla EGP GPL nebo EGPL, potom může Omega být licencována zase jinak. Například v rámci binárního systému, ale musí být splněny podmínky vztahující se na ten projekt Delta. Takto tedy funguje ta interoperabilita, není rozhodně nějak invazivní, Prozatím jsme nezaznamenali žádný případ zneužití systému. Pokud na to někdo nahlíží skepticky, tak já mu na to řeknu, ukažte mi nějaký konkrétní příklad. Protože by rozhodně bylo spravedlivé obrátit se na soudní dvůr Evropské unie a mít tam nějaký případ porušení, na jehož základě bychom to potom mohli celé opravit a správně nastavit. Ale zatím žádný takovýto případ porušení nemáme. A na závěr ještě k etickým, něco k etickým aspektům. Vím, že některé kolegy to zajímá. V rámci EUPL máme několik etických aspektů. Někteří žádají, aby se tato licence omezila například na nevojenské použití, na spravedlivý obchod, aby tam nespadaly hedžové fundy a tak dále, ale to by nebylo v souladu s definicí svobodného softwaru nebo s definicí softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. A navíc EUPL nemá žádnou etickou verzi. Některé aspekty tam jsou, spočívá to v tom, že komise nám sdělila, že zveřejní novou verzi licence, ale nebude zužovat rozsah práv. Pokud by komise zúžila rozsah působnosti, tím pádem by se zneplatnila, zneplatnil ten nový eh, přechod. A stejně tak, když bude komise aktualizovat seznam kompatibilních licencí, musí se jednat o licence eh, chránící zdrojový kód před tím výlučným přivlastněním si licence a musí také poskytovat práva zakotvená v článku 2. To jsou tedy hlavní etické motivace nebo důvody, které komisi vedou k jejímu postupu. To je vše z mé strany, děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Rozhodně jsme vyslechli celou řadu základních informací. Bohužel opravdu existuje mnoho nedorozumění týkajících se legální povahy eh, tohoto softwaru. Tady máme někoho z praxe a další eh, praktik. Eh, pan Karlo Piana, doktor práv, který nás seznámí podrobněji s různými systémy licencování, které v této oblasti existují. Bez mikrofonu, bohužel. Sorry. Uh, thank you. Děkuji. Eh, naštěstí když jsem na řadě po profesoru Moglanovi, tak vlastně už vše zásadní, vše podstatné bylo řečeno, takže se už mohu věnovat pouze doplňujícím informacím. Kdybych se měl věnovat o všech typech licencování, tak bych to musel, na to musel mít 20 až 25 hodin, přitom na to mám pouze 20 minut, takže soustředím se na jeden aspekt, na jednu věc, kterou doufám, že si všichni odnesete s sebou. Svobodný software je fantastický spouštět sdílení, eh, který se vyhýbá střetům a pomáhá eh, těm, kteří se zabývají vývojem softwaru ten svobodný software už dnes je tak složitý, že žádná firma ho vlastně ne vydupé eh, z podlahy. Eh, vše už navazuje na to, co už bylo. Většinou eh, máme co dočinění s takovým prostředím, kde je taková velká roura, do které přispívají všichni těmi svými informacemi a všichni se napojují na ten softwarovod Eh, vyjednává se někdy právní odpovědnost jakoby trochu na boku, určité podmínky a tak dále a je to časově náročné. Je to zároveň součástí mé práce, ale spožďuje eh, to ten projekt, takže někdy eh, pouze z důvodu právních sporů a vyjednávání se může něco spozdit o 6 měsíců a proto se v podstatě s tím už nemusí u svobodného softwaru počítat, eh, protože to buď neexistuje vůbec, anebo se to eh, v rámci té licence už vyřeší. Pak máme platformu. Hovořilo se tady o Microsoftu. Microsoft byl velice úspěšný v tom, že poskytl platformu, která byla otevřená na těch okrajích což znamená, lidé si mohou vytvářet vlastní software, který se na tu platformu posadí, ale jsou na milost a nemilost vydání poskytovateli té platformy, který může nahoře i dole víceméně nadiktovat výrobcům počítačů, jak ten počítač mají sestrojit, ať už je to BIOS nebo UFI, takže oni i dýchají eh, na krk eh, výrobcům technologie, využívají svou moc tržní moc. Třetí záležitost, která se týká toho vlastnického softwaru, jsou standardy, normy. Normy jsou skvělá věc, ale v dnešním době se často vytvářejí například v multimediální oblasti k tomu, aby platili pro patentové technologie. Ale ono vlastně je to naopak. Jsou vymyšleny tak, aby jejich prostřednictvím šlo implementovat něco přes to, že existují patenty. Takže pokud se zbavíme patentů, což bychom vlastně měli v oblasti softwaru v Evropě, i když to už je samozřejmě jiná diskuse, tak bychom najednou byli svobodní a každý by mohl přicházet s technologií, No, možná trochu přeháním, možná jsem to tady neřekl všechno, ale to jenom na okraj. Na druhé straně, jak už předeslal pan profesor Moglen, svobodný software dává lidem do ruky práva. Autorská práva, vlastnická práva, která eh, jinak je třeba získat, abychom něco kopírovali, nahlíželi a tak dále, přestávají být záležitostí, se kterou se musí počítat, když je software svobodný a vše bude přístupné všem. Ono vlastně je to ano i ne. Část svobodného softwaru je opravdu o tom, že e, nebudeme mít práva na straně těch developerů toho softwaru a každý si dělá, e, co zváží, co uzná za vhodné. Ale problém je ta to znovu vyvlastnění bychom téměř mohli říct. Někdo něco dá zdarma a někdo si to vezme, předělá to na něco jiného a prodá to jako vlastnický software. Tak to, to dopadlo s Unixem. Unix eh, byl laboratoře dali na trh z protitrastových důvodů a bylo to vše přístupné, ale velice rychle mnoho velice eh, různých nekompatibilních eh, záležitostí se zrodilo, které na to navazovaly. Takže velice liberální podmínky byly u zrodu, otevíráme obrovskou bránu, ale pak si z toho různí e, další jedinci e, udělají něco vlastnického a vám už se to nevrátí. My jsme toho byli svědky, jak to dopadlo s Unixem a tak jsme si řekli, že to musíme promyslet a přišlo se s chytrým řešením, anebo se alespoň pokoušíme z právního, ale i technologického pohledu to vyřešit, což je ten koncept kopile. Někdy se na to vlastníčtí prodejci dívají pejorativně, posmívali se tomu, říkají tomu, že je to jako vlastně vír. Ale tady jde o to, že se snažíme trvat na tom prvku té svobody, který byl původně svobodný, musí zůstat i v tom vlastnickém případně softwaru. Tam máme dvě sady těch způsobů toho um, to nářadí. E, pokud si něco jenom modifikujete a chcete to redistribuovat jako svobodný software, tak musíte ten výsledný svůj produkt nechat co nejsvobodnější a v rámci stejné licence jako ten, který se vám dostal do ruky, se kterým jste pak pracovali. Technologicky je to možné a vlastně je to i podmínka a povinnost, Totiž pokud například nějaký binární kód nebo eh, tu obskurizaci, to zastření toho kódu, které chápe, kterou chápe pouze počítač, ale nikoli lidská bytost. Pokud to distribuujete, tak musíte zpřístupnit i kompletní zdrojový kód, aby právě ten člověk pak mohl se toho práva zhostit, že si může s tím softwarem sám zas pohrávat, modifikovat ho, případně odstraňovat tam nějaké chyby a e, posloužit si. Nejsilnější eh, ten copyleft je právě v GPL a to je vlastně téměř ideologický typ licence. Eh, to není nedorozumění. To má přímo i v preambule zapsáno, že to je svobodný software. Což ale neznamená, že tam jsou pouze ideologické důvody pro to. Je tomu opravdu tak, že GPL využívají ti, kteří z různých důvodů vyrábějí svobodný software a pak se snaží to prodávat jako vlastnický. Takže to je vlastně taková dvojí licence. Jsou firmy, kteří, které vyrábějí software jako by to byl vlastnický, ale zároveň se rozhodnou, že ji zpřístupní jako svobodný. A protože tam je silný copyleft u těch svobodných softwarů, jsou lidé, kteří jsou ochotní zaplatit, aby mohli ignorovat ten prvek copyleftu, aby si to mohli nadále s tím zacházet jako s vlastnickým. A to je opravdu nikoli nejmenší ideologický aspekt svobodného softwaru. Dvojí licencování není pouze eh, vlastnickým zneužíváním svobodného softwaru. Existuje mnoho jiných projektů a produktů, které mají dvojí licencu a je to čistý svobodný software, ale jasně se tím naznačuje, že nelze předvídat, jak nějaký softwarový projekt se vyvine, jakou má charakteristiku, pouze tím, že se podíváme na licenci musíme se zabývat mnoha charakteristikami, aby byli, abychom byli schopni určit, o co v tom projektu jde, co se na ten projekt eh, nejdříve, jakoby, eh, co v rámci toho projektu existuje. Pokud máme eh, ty čisté, pak Mm, nečisté modely, ale mezi tím jsou nějaké odstíny šedi. Například to otevřené jádro, například jedna nebo více firm nebo výrobců, kteří sdílejí tu jádrovou technologii a rozhodnou se, že budou prodávat pouze tu vnější vrstvu, to, co by rozhodli, nebo co podle jejich názoru je tou přidanou hodnotou. A pak máme Red Hat, která firma a její podobné, která to může jednou ročně pouze zpřístupňovat. Pak neexistuje žádná vztažnost mezi, jakou licenci pro daný projekt někdo zvolil a kolik firm, aktérů, případně nadací nebo developerů na tom pracuje. Máme velice přísně kontrolované projekty a pak velice veliké projekty s mnohými aktéry a u obou to tak je. Linux, Linux. To je dobrý příklad. Začal jako e, takový malý projekt pro jádro pro Unix a pak přitáhl mnoho jednotlivců, uživatelů, lidí, které dokonce, kteří jsou placeni firmami. E, Eh, firem a dokonce i Microsoft začal přispívat k Linuxu eh, jako eh, vlastnický prodejce. To je vlastně jeden z největších úspěchů v rámci svobodného softwaru Linux. Já uzavřu svou prezentaci tím, že zde zdůrazním že jsem pojímal ten problém z pohledu prodejce. Někdo vytváří software, předává to uživatelům, zákazníkům, říkejte jim, jak chcete. Ale ona je to pouze jediná malá drobnost v rámci toho obrovského příběhu. Pak jsou ti, kteří konzumují ten software. Například veřejný sektor v té oblasti je opravdu obrovským hráčem. V Itálii ale myslím, že i v Evropě eh, je eh, uživatelem obrovské eh, části toho softwaru. A to je zajímavé, protože já jsem tam poradcem a je tam silná tendence, kde veřejná zpráva ráda by použila a je tam ten trend, vůči vlastnickému softwaru. E, částečně je tam chuť pustit se do otevřeného svobodného softwaru, ale co tam zatím schází, že italské veřejné služby se nesnaží si něco přizpůsobit, co pak uvolní jako svobodný software, což je zajímavý aspekt. Já už narážím na tu bariéru celá léta posílené verzi. V Itálii je pravidlo, že eh, každá administrativa musí zpřístupnit eh, software, který si zaplatila jinému oddělení v rámci veřejné služby zadarmo. Ale přece eh, tam by šlo jít jenom o krůček dál a uvolnit to jako otevřený kód. A oni řekli ne, my se budeme dělit o to pouze s kolegy z veřejné zprávy, což je hloupost, protože se vám krčí trh potenciálních poskytovatelů, takže si vlastně snižujete konkurenceschopnost. Pokud něco totiž uvolníte jako svobodný software, ano, samozřejmě, na jedné straně se možná na to budou eh, chtít mm, obohatit, ale vy to i tak nebudete prodávat. A pokud máte třetí strany, které na tom chtějí eh, podnikat, tak samozřejmě to zhorší situaci veřejné zprávy. Ale na druhé straně, pokud oni to udělají, tak vy můžete jim dát podmínku, že musí přispívat k údržbě, k vylepšování toho softwaru, takže vaši vlastní poskytovatele jsou snížení jejich počet jsou omezeni a tím si sami podřezáváte větev. A nakonec pouze zkratkovitě o tom cloud computingu o tom cloudu, tam se rovněž nejedná pouze o technickou záležitost, tam se odpojuje způsob, jak je software konzumován od toho, jak je zpřístupňován a zároveň to odděluje i sféru toho provozovatele toho softwaru ovládání, kontrola nad tím softwarem je najednou ve třetích rukou a vy se zbavujete možnosti to ovládat. Samozřejmě za určitých podmínek, když jste to vy, co máte ten cloud, tak se tam nemění nic, ale pokud vy to na ten cloud ukládáte někam jinam, tak vlastně je to horší, než když máte vlastnický software, protože tam sice neznáte zdrojový kód, ale pokud vám doběhne smlouva, tak můžete například jít k soudu, nebo můžete si změnit technika, eh, můžete dospět nějakému interoperabilnímu řešení, ale u toho cloudu tam si musíte znovu dobít tu kontrolu, to bezpečí eh, těch uložených dat eh, prostřednictvím snad uživatelských smluv a s prostřednictvím určitých technologických standardů, které se stále vyvíjejí, které umožňují uživateli těžit z interoperability a pokud se něco zhatí, tak aby si měl možnost zákazník zpátky vzít ta data i ty služby, aby se mohl odpojil. Takže musíme tam zopakovat to, co už proběhlo u svobodného softwaru v rámci toho cloud computingu. Mohl bych toho říci ještě spoustu, ale bohužel vím, že už jsem vyčerpal svůj čas a rád eh, odpovím na otázky. Ja, herzlichen Dank. Dieser Blick in die konkret... Děkuji. Tento eh, pohled do konkrétní praxe, myslím, že to je důležité pro všechny, kteří se tímto zabývají nebo se zabývat musí. Nyní je čas na vaše komentáře a otázky. A myslím, že i e, za parlament by tady někdo mohl vydat stanovisko. Thank you, Mrs. President. I have, uh, I have to speak. Eh, děkuji, eh, paní předsedající. No, eh, já bych měl hovořit na konci semináru, na semináře, ale mm, mám mnoho, co bych mohl říci. A jestli chcete, mohu promluvit teď. Já musím říct, že my opravdu toto je pro nás velice Eh, zásadní problematika, poněvadž eh, kontrakty to eh, je zásadní prvek pro nás a máme zde určité potíže. A my určitě jsme pro open source. Takže několik málo bodů k těm eh, třem řečníkům. Tak já začnu odzadu s panem advokátem Pianou. Ano, eh, on hovořil přesně o tom, co je pro nás zásadní. Není totiž snadné říci, že všechno je tady k dispozici všem. Ano, máme zde k dispozici open source, ale eh, jak říkám, eh, není všechno otevřené pro všechny a eh, pr- pro nás tedy je to otázka rozhodnout a to nám zabírá nejvíce času zvolit ten vhodný open source. Tady je třeba problém, jaký druh smlouvy podepsat ale především my si nemůžeme úplně zvolit eh, potom eh, podporu, tedy vlastně instalace toho open source a tak dále. Čili ono to zase není úplně otevřené, není to otevřené vždy, Čili to eh, řekli, že není to problém, ale je to aspekt. který Musíme zvolit prostě toho, kdo nám bude poskytovat tu podporu. Další problém. Eh, pan profesor Moglen eh, řekl, že, nebo hodně hovořil o sdílení znalosti a technologie a to je pro nás také velmi důležité. Když dovolíte, já se k tomu později eh, vrátím. My skutečně jsme eh, už eh, měli takovou zkušenost. No a profesor Šmic o tom ví velice dobře, protože on to vlastně přímo sledoval. Byl účastníkem zasedání, kterých my jsme tedy se Eh, že jsme toto řešili. A kromě toho, eh, co jste řekla, paní předsedající, eh, pokud se týče občasných monopolů, tak já bych chtěl říci, že někdy to vypadá, jako bychom byli v jakési monopolní situaci protože je tady například eh, nástroj, který bezprostředně je v užívání uživatele. Ale realita je taková v parlamentu, že to vlastně není monopolní situace. A eh, ty privátní, privátní zařízení eh, nejsou v parlamentu většinová, ale samozřejmě máte takový ten dojem, protože vidíte, že síť je na eh, Microsoftu, ale to prostě tak není. To je třeba vnímat holisticky. Čili eh, to je věc, kterou já jsem prostě chtěl eh, a možná se mi to podaří demonstrovat. Ne, promiňte, já jsem hovořila možná spíše o eventuálních konfliktech eh, s eh, pravidlům pro procurement. A Čili eh, tady se může stát, že pokud někteří narazí na určitý problém, poněvadž třeba na, to se stává v národních administrativách, mě by zajímalo, jestli tady je nějaký konfliktní potenciál s pravidly Eh, veřejného, veřejných zakázek. A mě by zajímalo, jestli nám k tomu může někdo z vás něco říci. Kdo vezme slovo jako první? Eh, tak eh, de facto já také budu hovořit o public procurementu, open source softwaru. A v zásadě se to odvíjí od návodů které byly vypracovány pro Evropskou komisi. Byla to součást eh, projektu eh, Evropské komise, eh, z, níž, z něhož vzešel taky licence EUPL. Čili bylo to velice rozsáhlé a taky jsme měli feedback z DG Markt a DG Competition. Čili to jsou standardní eh, eh, způsoby pořizování eh, těchto veřejných zakázek, což odpovídá té směrnici daleko více než klasické tendry. A já se k tomu tedy vyjádřím později ještě. Promiňte, ale já to musím konkretizovat. O tom budeme hovořit v druhém panelu více. Mně šlo spíše o ten právní aspekt, o ty Eh, jemné detaily, pokud se týče eh, změn pravidel veřejných zakázek. I'm also on the speaker list a little bit later. Um, I speak for the city. Tak já o tom budu hovořit později. Eh, my v Mnichově v Mnicho, na Mnichovské radnici to už vlastně hodně děláme, čili můžete si nakoupit prostě něco proprietárního, mm, něco otevřeného, cokoliv. Čili eh, opravdu máte široké pole pro rozhodování a my jsme třeba před 14 dny eh, eh, měli takový příklad a my tedy velice rádi budeme šířit osvědčené postupy, poněvadž je důležité, aby veřejný sektor mm, uměl si pořizovat open source software. Já bych eh, chtěl říct něco, co eh, řekl tady paní Savila. Já nevím eh, přesně, co bylo řečeno, jestli tomu rozuměl, jestliže tedy si, co si použijete, co si koupíte, jestli tedy musíte také používat podporu téhož providera. Myslím, že to tak není. v podstatě eh, eh, do toho může zachovat buď to eh, výrobce, systém integrátor, prodejce, ale v zásadě pokud si pořídíte open source, eh, tak nemáte žádný další závazek, nejste navázaný na nikoho dalšího. Vy si prostě to eh, koupíte od jednoho prodejce a jakmile eh, vám vyprší smlouva, tak máte svobodu volby mm, kohokoliv jiného. Prostě kdykoliv si zvolíte nějaké řešení a to může být eh, opět použití softwaru, opakované použití i softwaru, který je speciálně učen pro veřejnou zprávu, anebo open source, no tak samozřejmě eh, to můžete si vybrat cokoliv. A teprve pokud by mm, to pro vás nebylo výhodné, tak si můžete eh, pořídit nějaký chráněný software. Je, je, je to tak možné, aspoň tak to rozhodl třeba italský ústavní soud. Ale jestliže e, někdo někdo, někdo, někdo tedy pořídí software od jednoho a má tedy smlouvu s jedním eh, dodavatelem, tak to v podstatě není tak úplně eh, v pořádku podle evropského práva. Teď se ptám, eh, pan Stojanov a další, máte, máte nějaké další otázky nebo tak? Pan Stojanov. Tak bohužel já eh, jsem jediným zástupcem našeho výboru. Musím říct, že to, co zde zasnělo, bylo mimořádně důležité. No, eh, a teď už tady nejsem sám, dobře. Já tedy patřím k těm mladším eh, poslancům a musím říct, že s open source softwarem nejsem zax eh, příliš seznámen, ale eh, to, to co hm, tady eh, je dnes přednášeno, tak to je pro mě velice užitečné, poněvadž hovoří se o lesčems, ale to porozumění tady trošku chybí. A myslím si, že to je nejenom otázka eh, copyrightu, ale je to i eh, taková širší koncepce, eh, která přispívá k rozvoji technologií. No já jsem tady hlavně proto, abych mohl naslouchat a velice se těším na také druhou část, na druhý panel. Okay, Christian. Sorry, just, just make... Ano, prosím. Pan Ström, omlouvám se, pár obecných připomínek, musel jsem si na chvilku odběhnout. Máte pravdu, že zejména u veřejného, u veřejných zakázek a pořizování si um, softwaru pro uh, veřejné úřady, je ta situace trochu specifická. Potřebujeme, aby naše veřejné služby neměli žádná zádní vrátka a e, abychom měli každodenní bezpečí. E, víry musíme být chráněni proti něm a tak. A tam se musíme ujistit, co je bezpečnější. Zejména u veřejných služeb mnoho dokumentů musí být ukladněno, uskladněno a přístupno třeba i stovky let a to samozřejmě nelze toho docílit u vlastnických řešení. Navíc podnikatele spolu sou, soutěží vlády, vládní úřady přece vzájemně nesoutěží, takže tady ta příležitost, že si vláda něco odzkouší, uh, um, odstraní mouchy a pak to zpřístupní dalším. To je přece ideální scénář, takže tady naopak můžeme dospět k ještě lepším veřejným službám, pokud využijeme toho potenciálu stoprocentně. Mám jednu konkrétní otázku. Ten cloud, ten oblak, jak to vidíte? Samozřejmě, že to vše vrhá eh, uvrhuje to vše do nového kontextu. Skýtají se otázky, ale máte nějaké komentáře k tomu svobodnému softwaru v tom cloudu? Někdo? Paní Echtenberger, ano, to by bylo velice dobré závěrečné kolečko v tomto panelu. Že byste nám přispěli s takovými zkratkovitými koncepcemi právě u toho cloud computingu, a bylo by zajímavé uslyšet od každého panelisty eh, krátké zhrnutí kontextu svobodného softwaru s cloud computingem a pokud tam by mohly být potenciální právní protiklady, právní střety, než přejdeme do druhého panelu. Mohla bych si dovolit tedy požádat řečníky, aby v tom též pořadí se vyjádřili. Dobrá, děkuji paní předsedkyně. Technologická architektura, která dominovala eh, ve světě posledních 15 eh, let, byla typicky eh, probíhala na ose server klient, servery komunikovaly se stroji, které byly na okraji sítě a to byla taková okna a tam lidé viděli výsledek těch eh, procesů. Nyní, co probíhá u zpracování dat velkém v současné době je, že se data ukládají v tom cloudu a nyní už je to osa eh, cloud s nějakým mobilním zařízením. Takže lidé často žijí, pracují s mobilními přístroji, kde jsou tedy bezdrátově připojeni na nějaký mikrosystém a síť je počítač a pak můžeme mít uskladnění na jednom kontinentu, zpracování na druhém a ten vlastník toho mobilního zařízení na třetím kontinentu. To je velice mocný způsob, jak využívat efektivním způsobem zdroje zdroje. Šetří to energii, eh, šetří to životní prostředí, zvyšuje to flexibilitu a je to mnohem pohodlnější jak pro podnikatele, malé i velké, tak pro jednotlivce, aby si zajistili počítačovou obslužnost kdekoliv a kdykoliv eh, velice efektivním způsobem. Zároveň tam jsou ale veliká nebezpečí. Jak už jsem eh, na to poukázal v tom zahajovacím eh, proslovu, eh, Copyrightový autorský zákon zajišťuje práva stranám na konci sítě, která ten software vůbec vlastně nedostávají. Ale my jsme modifikovali GPL na AGPL, kde se zajišťují práva uživatelům na kraji sítě, na okraji sítě, kde jim software skýtá služby, než aby jim skýtal distribuční um, prvky softwaru v binární podobě. E, tam musíme zajistit svobodu obslužnosti v cloudu ale je to vlastně malá součást toho licenčního prostředí svobodného softwaru. Problém uskladňování soukromých údajů někde mimo v cloudu na jiných počítačích někoho jiného, to už tady pan můj soudruh, pan Snowden, zcela jasně zjevil. Jde o to, že e-mail Eh, se bude eh, prostřednictvím Google eh, komunikovat a Facebook a Twitter jsou rovněž univerzální, takže je to vlastně velice zranitelná situace, kde si jakákoliv vláda, která bude chtít slídit, ty informace získá. Je možné vlastně za 6 vteřin najít každého jedince v Nizozemsku a já si dokážu představit, že jelikož je Francie větší, tak to bude trvat 6 a jednu setinu vteřiny. Pokud by si někdo eh, rozhodl, nějaká vláda, že například eh, si vyčíhne lidi určitého typu a vrhne se na ně, tak jim to nezabere víc než den. Dnes už má člověk mobil, který zjevuje, kde se nachází bez problému a dokonce i navíc často ti lidé sami sdělují své úmysly tím, jak se chovají. A když to vidíte na netu, tak se to najednou jeví dokonce i předvídatelnější, než když jste s někým doma. Telefonní eh, firma, operátor ví o vašem partnerovi nebo manželovi víc, než o něm víte vy sami. Problém udržet si soukromí eh, v dnešním světě, ve světě internetu, vlastně naráží na to, že vláda chce určité věci chci vědět a svobodný software to nemůže vyřešit. Může pouze předejít nejhoršímu. Z důvodu, které jsme už nadnačili. vyrábíme software, který se zabývá uskladňováním a službami cloud. Rovněž bude sestrojen ze svobodného softwaru. Já jsem um, hovořil s představiteli vlád a ty často přecházejí schválně na software, který bude eh, open source, který bude svobodný a eh, tím, že se to pak uloží a jakoby naštosuje do toho cloudu, tak to bude fungovat lépe, jinými slovy infrastruktura eh, bude podstatě založena na svobodném softwaru a bude díky tomu ale viditelná. Tím ji můžeme studovat a snažit se ji pochopit tím, že ji přijmeme, tak budeme schopni ukočírovat některé negativní dopady eh, tohoto velikého a žádoucího sociálního výstupu. Změna eh, toho systému, kde byl ten master servant, čili ten pán a sluha, se mění na ten otevřený systém, kde jakýkoliv operátor internetový je schopen a často se snaží přepisovat určitá řešení nebo psát nové kódy, cloudy pro cloud, protože to po nich chce zákazník, takže to už je globální eh, soutěž v globalizovaném světě jeden velký evropský operátor možná vznikne, ale pak zanikne za pár let a dokonce i druhá největší ekonomika, která eh, je zdominována jednou politickou stranou, která nerespektuje svobody, bude překonána cloudem všude na zemi. Je pravděpodobnější, že budete mít eh, svá soukromá data někde v Číně nebo v USA a vlastně ale je to jedno, co si tady v Evropě Evropě vymyslíte s ohledem na to. Takže v souvislosti s tím je možné, že si někteří účastníci evropského trhu možná budou vyžadovat soukromí a do cloudu se nějaká začne uplatňovat mezinárodní právní úprava. To je nejdůležitější na dnešní den. Ano, je to velice důležité, říká předsedkyně, ale prosím o stručnost, protože pak ještě musíme přesedlat na druhý panel. Eh bien très, très brièvement. Pouze velice stručně a pokud dovolíte, eh, budu hovořit francouzsky. Plně souhlasím s panem profesorem Moglenem v tom, že svobodný software zaručuje nejlepší záruky, alespoň u jedné části toho problému. Protože když máte přístup ke zdrojovému kódu eh, v rámci GPL nebo LPL, v tomto případě je to jedno, zajišťuje to lepší transparentnost. To znamená, že v tom eh, softwaru nebudou zůstávat taková zadní vrátka. Dostáváme se ovšem na hranici toho, co licence může učinit eh, pro vaši ochranu. Licence totiž neop- neupravuje chování poskytovatelů cloudových služeb. Když se poskytovatel těchto služeb rozhodne, že sdělí eh, všechny údaje tajným službám, v tom případě licence bohužel vás předtím neochrání. Myslím, že výzva, která před námi stojí, je tedy samozřejmě používání svobodného softwaru, to ano, ale u evropského odvětví musíme také vytvořit specifikace, které poskytovatelům kladových služeb eh, stanoví určité záruky, které zatím pod tou licencí ještě nejsou. Tím pádem se nám tady otevírá právní kus práce, který budeme muset ještě vytvořit v rámci eh, konkrétně partnerství. A já pouze velice stručně, já jsem se na konci prezentace zmínil o cloudu, říkal jsem si, že je důležité to zmínit. A to z toho důvodu, že, je to, že tady dochází k velké změně. Zaznamenáváme něco, co ještě v minulosti nikdy nenastalo, nemáme to dostatečně prostudováno a z toho důvodu potřebujeme k otázce přistupovat obezřetně. To, co říkal e, pan Moglen i Pan i Patrice Emanuel z velké části pokrývá to, co jsem chtěl říct já, takže eh, to je z mé strany vše. Děkuji, já bych to jenom shrnula v několika větách. Eh, ten eh, nejdůležitější signál, ta nejdůležitější informace pro mě je, že pro naši práci v právním výboru, výboru Jury, je to, že free software modely mají potenciál, využívají se mnoha, možná daleko více, než jak si veřejnost uvědomuje. Ale jelikož eh, není to firma, která eh, by se mohla propagovat a propagovat za miliony, eh, tak bohužel se o tom ví poměrně málo a držíme se zastaralých kritérií. Dnes eh, jsme se dozvěděli, že existují diferencované právní systémy, které existují kolem copyrightu a které poskytují ochranu vývojářům eh, přesně takovou ochranu, jakou si kdo přeje. Otevírá se nám možnost vytvořit eh, jakousi novou kulturu, eh, která eh, bude de facto následovat to, co už jsme absolvovali v literatuře, v umění a tak dále. A umožňuje to sdílení a šíření znalostí. A teď, když vidíme, jaké jsou nové problémy, tedy eh, cloud computing a čím dál tím silnější eh, provázanost eh, na globální úrovni. Takže to je pro nás zajímavé. A všichni ti, kteří jsou zainteresováni na veřejném používání softwaru, tak eh, jedním, jednou z velkou výhod je Eh, stabilizace, tedy eh, lepší, lepší vzdornost proti různým virům, odolnost proti eh, virům, poněvadž není to žádná monokultura softwarová. Takže já bych chtěla poděkovat všem za zajímavé příspěvky a věřím, že tedy to nás bude dále obohacovat. A já nyní předávám slovo Cecily Wikström, která bude předsedat druhému panelu. Thank you, Iva, and, uh... Děkuji, dobré odpoledne. Je mi velkým potěšením představit vám řečníky druhého panelu a vlastně celý druhý panel, který se týká právních aspektů FOES eh, v veřejné administrativě. Je to pro nás jako zákonodárce velice důležité téma, a stejně tak je to důležité pro veřejné subjekty v rámci EU. Chci vás tedy přivítat na tomto druhém panelu. Doufám, že nejste příliš unavení. Vím, že venku svítí sluníčko a doufám, že bude svítit také po té, co ukončíme tento druhý panel. Nejprve bych předala slovo panu Ryša Bugošovi, který se bude věnovat pokynům vyvíjeným na evropské úrovni. Máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně, vážení europoslanci, vážené dámy a pánové. Je mi velkým potěšením být na vašem zasedání a hovořit zde o pokynech pro eh, zadávání zakázek v oblasti open source. byly vypracovány podrobné pokyny týkající se tohoto softwaru. Bylo to, bylo to vypracováno pro Evropskou komisi a nyní je to součástí Evropského portálu pro veřejný sektor. Toto je vlastně praktickou základnou pro veřejnou administrativu při zadávání um, softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a jsou tam konkrétně také příklady znění, které se mohou stát součástí zakázek. Také jsou tam přesné odkazy na právní úpravu a příklady konkrétní z členských států, jak je možné tady postupovat. Nejprve se musíme zaměřit na jedinečné potřeby veřejného sektoru. Na předchozím panelu se hovořilo o otevřeném zdrojovém kódu obecně. Pan profesor Modlen popisoval, jak je to extrémně důležité pro světovou ekonomiku. A také pro význam, nebo říkal, že významní aktéři na trzích používají tento software. Takže Samozřejmě existuje řada důvodů používat tento typ softwaru, které nějak nesouvisí s veřejným sektorem, ale veřejný sektor kromě toho má ještě zvláštní potřeby. Kromě toho, že ten software je možná levnější, lepší a podporuje řadu miliard eh, v ekonomice, z toho důvodu byste ji měli zvážit. Tedy kromě toho všeho veřejný sektor má ještě zvláštní požadavky. Musí být v souladu s eh, evropskou regulací, zadávání, eh, která se týká zadávání zakázek a hlavní výhodou je to, že zajišťuje rovné zacházení se všemi poskytovateli služeb. Poskytuje také nejlepší hodnotu za peníze při zadávání zakázek, při vydávání veřejných financí. Kromě toho existují ještě další zásady důležité pro veřejný sektor. Tyto zásady hlavně spadají do kategorie transparentnost, bezpečnost, interoperabilita, nezávislost a flexibilita. Jak už zaznělo během dnešní diskuze, ještě předtím, než začal náš panel, transparentnost a bezpečnost jsou pro veřejný sektor extrémně důležité. Kontrola nad eh, veřejnými dokumenty nebo nad údaji veřejnosti je pro veřejný sektor velice důležitá. A interoperabilita je extrémně důležitá pro oba tyto účely. Tak, aby bylo možné zajistit přístup k tomu, co bylo vyprodukováno. Na rozdíl od eh, pergamenu, který je možné číst stále ještě dnes, digitální dokumenty je někdy obtížné číst. A tím pádem to nemusí mít eh, dopad na soukromý sektor až zase tak moc. Toto má dopad eh, na zakázky v oblasti eh, cloudových služeb a já bych chtěl popsat postup zadání zakázky, kdy neříkáme, že potřebujeme otevřený software, ale řekne se tam, my potřebujeme to a to, protože jsme veřejný orgán, máme takové požadavky a chceme nějaký software, který tyto požadavky naplňuje. A když se přesně specifikují ty požadavky, ukáže se, že v mnoha případech software s otevřeným zdrojovým kódem na ně nejlépe reaguje. A stejně tak přidá za, přidá za, při, pardon, zadávání e, zakázek u cloudových služeb, když zmíníte požadavky na přístupové údaje nebo záruky, které vyžadujete, když to specifikujete, zajistíte určitou úroveň služby poskytovatele cloudu, stejně tak, jak to může být u softwaru. U poskytovatele cloudových služeb se tyto záruky dají zajistit na základě licence, která je udělená, ale z perspektivy zadávání veřejných zakázek ta licence sama o sobě není důležitá. Licence pro autorská práva je skvělá v oblasti autorského práva, ale veřejný subjekt eh, vstupuje do smluvního vztahu například s prodejcem a tam je situace jiná. To, že prodejce prodává nějakou službu, která je definována pod licencí, eh, znamená, že se ta služba vlastně vyjasní, o co jde. Transparentnost a bezpečnost, to jsou tedy dvě věci, o kterých se hodně hovořilo. Je jasné, že otevřený software toto může lépe poskytnout. Když to ale převedeme do zadávání zakázek, vlastně říkáte, že chcete, aby software byl plně transparentní pro vás jako zadavatele. Chcete tedy vědět, jak ten systém funguje nebo software funguje, což znamená, že u softwaru musíte mít přístup k zdrojovému kódu. Musíte mít také možnost zdrojový kód sdílet eh, se třetí stranou, která by si chtěla ten zdrojový kód ověřit. Je to tedy situace, kdy licence eh, pro software s otevřeným zdrojovým kódem splňují lépe požadavky. Nemusíte nutně specifikovat veškerou ideologii, stačí specifikovat požadavky, které máte a vidíte, že toto na ně reaguje. Jeden ze způsobů, jak specifikovat požadavky, je ten, jak uvádí evropská legislativa, že musí být eh, stanoveny spravedlivé podmínky pro všechny a nemusí se zmiňovat například jméno společnosti. Když eh, si veřejné orgány začaly pořizovat tento software, existovaly obavy, že takovýto postup je nespravedlivý. Myslím, že v Mnichově i jinde se objevovaly názory, že je to nespravedlivý postup, že upřednostňuje někoho a ne někoho jiného. Nyní je situace jasnější. Evropské směrnice vysvětlují, že není problém uh, upřednostňovat nějaký obchodní model v případě, že ten model uh, splňuje vaše potřeby. Když chcete například pronajmout uh, auto, uh, nebo něco, tak máte možnost je pronajmout, nemusíte to kupovat. Ale co je zakázáno, je upřednostňovat prodejce nebo společnost. Když řeknete, že chcete pronajmout most, tak se nabízí um, některé konkrétní společnosti. A když řeknete, že si chcete pronajmout nějaká auta, tak také se nabízí určité společnosti, ale to není zakázáno. Můžete například říci, že máte potřebu ověřit si zdrojový kód softwaru, který nakupujete a řeknete, že nechápete, proč, když si pořídíte tento software, neměl by být eh, zpřístupněn také jiným. Zjistili jsme případy, kdy například policejní agentura nebyla schopna přejít eh, na nějaký konkrétní software, protože všechny složky, všechny části používaly jiný typ softwaru. Je tedy důležité mít schopnost přejít, přecházet mezi jednotlivými poskytovateli služeb a z toho důvodu je nutné specifikovat tyto funkční požadavky. A funkční požadavky potom eh, mohou vést eh, k naformulování licenčních požadavků. Je také velice důležité zvážit eh, celkové náklady přístupu ke službám a to je věc, která se nazývá výstupové náklady. Když si koupíte například nějaký software, vydáte eh, zakázku a řeknete, že ten software bude platný po pět let. Po pěti letech potom můžete změnit eh, provozovatele, alespoň u všeho ostatního zboží. Ale u softwaru nastane jiná situace, kdy po pěti letech Vydáte novou zakázku, jmenujete tam poskytovatele softwaru. To je výjimka, kterou evropská legislativa umožňuje, ale umožňuje to jako výjimku. Byla provedena řada studií, které jsou vedeny v informační notě a tam se ukazuje, že u 300 veřejných zakázek na software více než 30% eh, uvádělo konkrétní jména a byla to zvláště eh, jména těch hlavních poskytovatelů softwaru. To není výjimečné, ale v případě softwaru se tedy zdá, že toto je klasická situace. Máme tam zakázku na pět let, po pěti letech je potom vypsána nová zakázka a často je udělená poskytovateli toho předchozího softwaru. A odůvodní se to tak, že tu zakázku dáváme tomuto poskytovateli, protože mají duševní vlastnictví k tomu softwaru, který potřebujeme. Ale software, který potřebujeme, se nedefinuje na základě funkčních požadavků, ale už se tam definuje na základě značky. Například, eh, kdybychom vypsali zakázku pro auta Fiat a řekli bychom, že pouze auta Fiat mohou parkovat eh, na nějakém konkrétním místě. To nebylo přijatelné pro žádný jiný typ zakázky, nemělo by to být přijatelné ani tady u softwaru. Takže pokyny obsahují jasné metody, jak uplatnit evropskou legislativu týkající se zadávání zakázek tady u softwaru, tak aby se zajistilo, že zakázky na software se budou vypisovat jasným způsobem a aby nebylo nutné, aby do toho zasahovaly nějaké konkrétní národní nebo regionální politiky. Například v Itálii, Španělsku, Nizozemsku sice existují politiky na toto téma, ale ty nejsou nutné k tomu, aby veřejný orgán jakékoliv úrovni mohl vypsat zakázku. A myslím si, že o tom ještě dnes uslyšíme. Děkuji. Well, personally, I do look forward to... Já osobně se velmi těším na případové studie z národního prostředí. Já myslím, že to by bylo velmi užitečné, takže já dám slovo Filipu Lánovi z Univerzity v Namíru. Eh, ten nám k tomu určitě něco řekne. Máte slovo. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, chci vám poděkovat za to, že jste mě pozvali na dnešní zasedání a že zde mohu zmínit právě národní a regionální příklady. Jsem rád, že se mohu celkově účastnit tohoto workshopu. Já jsem tedy vytvořil ehm, shrnutí našich místních, regionálních a národních eh, případů zkušeností, které máme. Už to samo o sobě je výzva, protože lokálních i národních iniciativ je obrovský počet. A první etapa tedy spočívala v tom, že jsme museli zvolit nějaký soubor reprezentativních příkladů. Já jsem tedy postupoval tak, že jsem zvolil šest případů které rozhodně nejsou nějak vyčerpávající, ale zvolil jsem je proto, abych na, nich, na jejich základě ukázal určité tendence či přístupy. Výchozím bodem je Evropská směrnice číslo 2004-18, která se týká zadávání veřejných zakázek. Ta představuje obecný rámec, ale je to opravdu na takové vysoké úrovni. To znamená, že jsou tam ty hlavní zásady, které se musí respektovat na všech úrovních. Mimo jiné, jedna z takových zásad je to, že když e, je zveřejněna zakázka, termíny i rozhodnutí nesmí být nějak diskriminační. Když například zadáváme technické specifikace, nesmí představovat e, neodůvodnitelné nabídky pro poskytovatele, které by chtěli, kteří by chtěli zareagovat na tuto zakázku. V současné době existuje řada postupů, které jsou diskriminační, to musím uznat, hovořil o tom pan Goš, ale existují také lokální, regionální i národní administrativy, které si uvědomili tento problém, uvědomili si výhody eh, svobodného softwaru a snažili se zvýšit povědomí, snažili se prosadit eh, tento svobodný software tak, aby mohl být konkurenceschopný. Jak jednat, abychom zajistili tu nediskriminaci, rovné podmínky pro všechny a proč bychom měli upřednostnit eh, svobodný software software před jinými typy softwaru. Já jsem si tady tedy zvolil těch šest eh, příkladů z Nizozemská, Itálie, Španělská, Anglie, Belgie a Francie. Ta práce byla dosti komplexní, museli jsme zvážit celou řadu informací a pokud je o metodiku, zvolili jsme různá kritéria na jejich základě jsme srovnávali jednotlivé přístupy. Já to tady mám na slajdech, ale projdu to rychle, přistoupím k hlavní části tématu. Těch informací je tam opravdu hodně, takže já to jenom proletím, proletím ty jednotlivé případy a systematicky budu odkazovat na to, co je v tom informačním dopise. když hovořím o detailech, tak to vlastně už sami o sobě jsou zhrnutí toho, co byla, bylo provedeno. Takže chronologicky. Myslím, že je zajímavé začít Nizozemskem. V Nizozemsku jsme zaznamenali iniciativu NOIV, což byl akční plán vytvořený pro na čtyři roky 2007 až 2011. Toto je velice zajímavá a ambiciozní iniciativa. Top-down iniciativa, která spočívala v tom, že vláda se rozhodla spustit takovýto program, pomocí něhož bude podporovat svobodný eh, software při zadávání zakázek. Byl tam také naformulován rozpočet na začátku. Vláda vytvořila orgán, který byl výlučně um, který se výlučně věnoval této otázce. Také byly vydány různé pokyny, různé publikace, které měly jednotlivým administrativám pomáhat se správně rozhodnout a upřednostňovat uh, software s otevřeným zdrojovým kódem. Trvalo to tedy čtyři roky, původní rozpočet 5,5 milionů eur nebyl dostatečný, nakonec bylo uh, nutno vydat mnohem více financí. Tak iniciativa každopádně byla zajímavá z řady důvodů. Bylo vydáno několik zajímavých publikací a ve všech se konzistentně objevovala ta snaha upřednostnit eh, nákup open source, ale bohužel, když se podíváme na výsledek této iniciativy, můžeme si uvědomit, že to nebylo úspěšné, nebo místo neúspěchu bych spíše řekl, že to nemělo všechny očekávané dopady. Účastník tohoto projektu nám sdělil, že bohužel pod studii, která byla vypracována v roce 2010, tedy eh, v konečné fázi projektu, ještě téměř polovina zakázek eh, upřednostňovala jiné typy softwaru. asi jedna čtvrtina zakázek odkazovala na svobodný software a jenom 15 z těch 80 zanalizovaných upřednostňovalo přidělení zakázky poskytovateli svobodného softwaru. To je tedy negativní, i když ta iniciativa celkově obsahovala řadu pozitivních eh, aspektů. Ještě jednou opakuju, že se jedná o dosti komplikovaný, komplikovanou iniciativu, která šla od zhora dolů a výsledky tedy sporné. Nyní Itálie, italský případ. Mohli bychom tady zmínit návrh regionálního zákonu eh, v oblasti Piemontu. V roce 2009 se Piemontský region rozhodl, že přijme regionální místní zákon, v rámci něhož stanoví, pokud je to možné, nebo pokud eh, nejsou žádné důvody proti, tedy stanoví e, přijímání svobodného softwaru co je zajímavé, je to, že toto rozhodnutí na místní úrovni bylo spochybněno před ústavním soudem a bylo vydáno rozhodnutí ústavního soudu na toto téma. Abych odpověděl na vaše otázky, které padly dříve a týkaly se interakce mezi autorským právem, práv, právem, které upravuje zadávání veřejných zakázek a hospodářskou soutěží. Toto rozhodnutí ústavního soudu se týkalo dvou věcí. Na jedné straně toho, že místní orgán si dovolil přijmout zákon, který zasahuje do autorského práva. A na druhé straně šlo o to, že to, co bylo rozhodnuto, šlo proti předpisům o hospodářské soutěži. Ústavní soud tam tedy část zákona prohlásil za nelegální, ale tu hlavní část, která se týkala upřednostnění upřednostňování toho svobodného softwaru, softwaru s otevřeným kódem, to uh, italský ústavní soud prohlásil za platné. Řekl, že takovýto postup nijak neupřednostňoval konkrétní technologie nebo konkrétní společnost, bylo to pouze na formulování smluvních podmínek, což podle italského ústavního soudu bylo v pořádku a nezasahuje to do pravidel hospodářské soutěže. Všichni poskytovatelé museli vlastně splnit stejné podmínky, platili pro ně stejná kritéria a nějak to nebránilo spravedlivé hospodářské soutěži. Potom na národní úrovni v Itálii byl přijat víceméně stejný zákon, který zaváděl přijímání a používání svobodného softwaru. A uvádí se tam, že pokud to není možné, tak příslušná administrativa musí uvést proč. Další případ se týká Španělska. Tady máme také národní iniciativu, která se tedy týká všech úrovní. A zase šlo o zákon. Šlo tedy o iniciativu, která nebyla politikou um, žádnou politikou, byl to zákon a tento zákon jednotlivým částem administrativy umožňuje sdílet e, software. Zákon potom také stanovuje podmínky, za kterých k tomu může dojít. Konkrétně zákon explicitně obsahuje zmínku o UEPL. Referenčním modelem je tam tedy licence UEPL. Potom Anglie, tady bohužel musím hovořit stále stručněji a stručněji. Tady došlo k zajímavé iniciativě nazvané ICT Strategy. Ta se týkala jednak přijímání a upřednostňování open source a otevřených standardů. Obě ty části spolu souvisí. Já jsem si věnoval pouze analýze eh, otevřeného zdrojového kódu tohoto softwaru. Ale Anglii se to spíše, spíše zablokovalo na úrovni těch otevřených standardů. Myslím, že tam probíhá mnohem větší lobbying a má to tedy také negativní dopady na přijímání části, která se týká softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Já jsem belgičán, ale nejenom z tohoto důvodu jsme zvolili také jednu iniciativu v Belgii. Je to taková bottom-up iniciativa pocházející z dola, nazývá se IMIO. Co to znamená? Byla to interkomunální iniciativa, v rámci které se spojilo několik různých měst a iniciativa vznikla na základě projektu Open Commune. A ten spočívá v tom, že jednotlivé, jednotlivá města nebo komuny spolu sdíleli software na základě otevřeného zdrojového kódu. Nakonec se to tak rozšířilo, že většina všech valonských měst tento systém přijala. A sdíleli tam tedy ten uh, software v rámci této iniciativy. Co je opravdu typické u této iniciativy, je to, že impuls vyšel právě od těch malých uh, měst z místní úrovni které se stále propojovaly a propojovaly, až ten projekt narostl do takto velkých rozměrů. Nakonec bych se ještě zmínil eh, o tom, co v současné době probíhá ve Francii. Ve Francii je jedna politická iniciativa. Premiér požádal všechny ministry, aby se zaměřili na open source, aby přijímali opatření, které upřednostní toto řešení. Je to velice široce naformulovaný oběžník a ještě bude vyžadovat eh, provedení. Tím se tedy dostávám ke konci tohoto stručného přehledu. Pokud vás zajímá mm, toho ještě více, odkáži vás na informační dokument. A nakonec ještě poslední informace. Některé ty iniciativy se týkaly pouze upozornění, nebo snažili se pouze upozornit na možnost svobodného softwaru. Jinde šlo o snížení diskriminace, o upřednostňování tohoto typu softwaru. Chtěl bych přítomné také upozornit na to, že pan Matthew Pabst ve své studii identifikuje také velice důležitou fázi při přijímání eh, open sourceu, a to je fáze přesvědčovací. Pokud se nám nepodaří přesvědčit eh, ty osoby, která přijímají rozhodnutí, tak je to celé předem ztraceno. A já myslím, že toto právě chybělo v té holandské iniciativě. Jinak zbytek ostatní podrobnosti máte v eh, informačním dokumentu. Thank you very much. This is exactly what... Děkuji. Tak přesně to jsem očekávala. Pokud nepřesvědčíte ty, co přijímají rozhodnutí, tak nic. No dobře. A teď eh, dále náš třetí řečník. Eh, je to Jutta Kreis eh, z Mnichova, projekt Limux. Máte slovo. Děkuji, jsem velmi ráda, že tady mohu Eh, být, tak eh, nejdříve tady, co je to ten Linux. Je to něco jako Linux, ale místo N je tam M. Je to velký open sourceový projekt, ke kterému se rozhodlo přistoupit město Mnichov a bude obsluhovat 12 eh, 000 klientů na Linuxové platformě. Tak já tady jsem v podstatě proto, abych odpověděla na tři otázky. Za prvé, proč jsme se pustili do tohoto projektu, co bylo s největšími překážkami a eh, jaké faktory vedly k úspěchu. Ale já vám odpovím na mnohem více otázek. A třeba čtvrtá otázka, jaké poučení z toho vyvývá. A pak tady mám ještě dvě takové žádosti eh, směrem ke Evropskému parlamentu. Já vím, že Evropský parlament eh, kdyby eh, laskavě mohl nebránit v organizacím, tedy veřejným organizacím k přestupu na open source. Takže Eh, proč jsme to absolvovali v Mnichově. V roce 2000 jsme dostali na radnici formální dopis a náš starosta eh, tady zjistil, že náš eh, poskytovatel podpory de facto vypověděl smlouvu pro všechny naše systémy. No, nebylo to bezprostředně přes noc, ale bylo to v poměrně krátké lhůtě. Takže eh, oni nám tedy řekli, že prostě musíme přejít na nový operační systém, na novou generaci. Tak eh, my tedy eh, jsme si uvědomili, co to znamená být závislí na jednom prodejci. Prostě to znamená, že si nemůžete vybírat vůbec nic. No a my jsme ovšem chtěli sázet na principy trvalé udržitelnosti a svobody výběru, čili proto open source. Čili eh, je třeba říci, že eh, de facto eh, byl to politik, kdo stal za podporou open source, eh, i když eh, mnohdy je to právě naopak. K našim cílům patřilo toto. IT bychom potřebovali, tedy od ní jsme potřebovali standardizovaný Linuxový systém, který obslouží 12 tisíc klientů, to je náročný cíl. A bylo by třeba tady provést tu eh, migraci těchto klientů. A dále eh, jsme chtěli mít řešení, které nebude závislé na jednom prodejci. Eh, k tomu se ještě dostanu. A taky jsme museli migrovat software všech specifických subinstitucí na web. To také patřilo k, jedn, k našim cílům. Také bylo třeba provést konsolidaci celého toho softwaru a standardizovat eh, systémové řízení klientů Lemuxu, což jsme do té doby neměli. Situace byla velmi obtížná a tady vidíte proč. Eh, my jsme mm, měli tedy 33 tisíc eh, zaměstnanců eh, s více než 15 tisíci pracovními eh, stanicemi PC v 51 místech a eh, to všechno, o to všechno se staralo 22 nezávislých IT oddělení. A to tedy samozřejmě bylo velmi obtížné museli jsme přejít na úplně novou infrastrukturu IT. Čili problém byla ta decentralizace, kterou jsme tady měli, eh, včetně eh, tedy všech těch eh, různých oddělení, které nezávisle na sobě poskytovaly podporu. No a pak tady máme další velkou překážkou a to velkou překážkou byla Evropská komise, eh, poněvadž eh, ta nás nutí, abychom využívali určitých proprietárních eh, formátů dokumentů, které jsme jinak nepoužívali. Čili Otázka byla, zda tedy můžeme používat Microsoft Office eh, na eh, určité nezávislé menší síti, eh, která ovšem jiná by byla prostě, jinak bychom ji nepotřebovali. Takže my jsme se tady rozhodli vytvořit open source formáty dokumentů, které budou zaměnitelné. A dále Eh, my jsme mm, možná tady eh, došli k závěru, že by bylo dobré mít jakési standardy pro to, eh, abychom věděli, jak se vymanit ze závislosti na jednom prodejci. Ovšem, já mám s tím velké zkušenosti se standardizací a musím říct, že to není vždy nutné tuto standardizaci mít. Čili pokud máte nějaký jednodušší příklad, tak řekněme, máte e, e, různé e, kabely a když používáte mobily, tak teď se přechází na micro USB. A dále třeba otázka je, jestli už někoho napadlo migrovat z IBM na systém Oracle a tady na to určitě eh, je třeba mít dobrý standard, ale samo o sobě to nestačí. Čili takový standard eh, možná ani není úplně nutný a už vůbec není dostatečný. Čili my jsme tady potřebovali se nějakým způsobem vymanit ze současné situace a také eh, bez eh, rozumných eh, nebo bez standardů, které by byly k dispozici. Čili jedno takové poučení je, pokud potřebujete open source ve velkém měřítku, tak začněte uvažovat Eh, pomalých počátečních krocích. Především tedy přejděte z Officeu, který běží pod Windows na Open Office. A poté můžete nahradit eh, eh, Windowsy Linuxem a jste v open sourceu. Čili my jsme s tím vlastně začali někdy v roce 2003 čili eh, už je to deset let a ušli jsme pěkný kus cesty. Takže ano, jen co to najdu, tak tady uvidíte ten časový eh, průběh, jak se nám to dařilo v posledních letech. Takže my dnes máme více než 14 tisíc klientů a e, těšíme se na závěrečnou oslavu. De facto už to není projekt, ale už je to de facto e, činnost v rámci centralizovaného poskytovatele IT. Takže to má i další aspekty. Takže e, přejdeme k tomu poslednímu slajdu, jaké je poučení z toho všeho. Za prvé e, začneme konsolidací centralizovat IT a teprve poté provést tu migraci. A čili standardizovat, standardizovat, e, centralizovat a optimalizovat IT. A nejenom vlastní, ale také e, standardy také optimalizovat eh, s jinými. Eh, vím, že tady s Evropskou komisí je to velmi obtížné. A pak tady máme další věc a sice eh, my opravdu proto potřebujeme skutečně to umět a dále Eh, je třeba eh, ten procurement, to pořizování trošku optimalizovat také tak, abychom si sami byli schopni eh, napsat dobré, dobrá výběrová řízení. Takže já myslím, že nám se ta nezávislost celkem podařila a samozřejmě je třeba také neustále sledovat na všechny ty, kteří sledovat všechny ty, kteří eh, jsou na tom zainteresováni a samozřejmě eh, určitá politická opora je nezbytná. Takže já doufám, že jsem tady odpověděla na to, k, proč jsme přistoupili k tomu projektu, kdo byl hnacím motorem a co jsme se z toho poučili. A já bych eh, to uzavřela několika Eh, žádostmi. Prosím, přejděte nebo přijměte Open Document formát eh, na, eh, jako jeden z možností, jedna z možností. No a mm, pomáhejte nám tady vymanit se ze závislosti a, a směrem do svobody. Děkuji. Thank you very much. I'm not very much for, to into. Děkuji. Nemůžu se tady eh, sama neustále chválit, ale jako liberál jsem zejména hrdá na syna eh, jedné kolegyně Linus Torvalds. Jeho otec je liberální poslanec z Finska právě v mé frakci. My, liberálové, nejsme až tak staří někdy, jako někdo jiný. A nyní s potěšením představím Giancarlo Di Villelu, generálního ředitele DGI Tech, který nám pohovoří o zkušenostech Evropského parlamentu se svobodným a otevřeným softwarem. Děkuji. Jak už jsem měl příležitost říci během první části tohoto semináře, naše stanovisko je takové, nebo naše stanovisko eh, tedy spočívá v tom, že závěry z této analýzy jsou opravdu klíčové. Tady také můžeme hovořit o dvou úrovních, politické a administrativní úrovni. Já se zabývám spíše tou administrativní úrovní, ale kromě toho je zde také ta důležitá politická část, politická úroveň. Myslím, že bych se měl stručně zmínit, což je důležité, o tom, že řízení v oblasti IKT není pouze v rukou generálního ředitele ITEC. My máme velice důležitou strukturu, která jde až eh, tak vysoko kde je kancelář eh, pana Vilena, který je za to odpovědný. Potom máme koordinační skupiny, jejíž členem nebo významnou členku je paní Lichtenbergerová. Potom máme také třetí orgán, což je pracovní skupina Pracovní skupina se skládá ze tří místopředsedů a jednoho kvestora. Takže struktura v oblasti IKT v Evropském parlamentu je úzce propojená. Úzce propojená je tedy ta administrativní a politická stránka. A z toho bych chtěl vycházet. Pan profesor Lorán zmiňoval ty dvě metody z hora dolů a z dole nahoru. A já bych tomu chtěla říci, že v parlamentu v této oblasti politická orientace, orientace řízení jasně upřednostňuje používání open source. Máme takovéto jasné preference. Kromě toho platí ale také jedna podmínka, a sice ta, že i administrativa, administrativní úroveň toto podporuje. Toto nám umožnilo učinit několik významných kroků ku předu, což je vidět v naší práci. Kolega, kolegové zmiňovali několik, několik eh, z těchto aspektů. Naším dnešním úkolem je definovat nebo popsat, jaká je současná situace. V praxi má parlament velice rozsáhlé zkušenosti open sourceu. Pokusím se to zhrnout eh, během několika minut. První a nejvýznamnější věc je oblast technologických nástrojů pro rozvoj. To znamená, že velká část našich činností zaměřená na rozvoj je založená na open sourceu. Za druhé, to je také velice důležité, a kolegové europoslanci to dobře ví, je oblast řízení internetového obsahu. My vytváříme intranet, který je také výlučně založen na softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. A poslední oblast, která také není zanedbatelná, je web streaming. Všechno to, co se týká web streamingu, tady v parlamentu je založeno na open sourceu. Jako oblasti je to tedy velice široké. A nyní, jak jsme dospěli k rozhodnutí v parlamentu přiklonit se k open sourceu. Od začátku musí být jasné, že my uplatňujeme stejná pravidla, stejné předpisy a kritéria při rozhodování, ať už jde o komerčních softwarů, jak je nazýváme, nebo ať jde o softwary s otevřeným zdrojovým kódem. Znamená to, že naše technické specifikace jsou všechny stejné. Také dochází k ověřování konformity. Ověřování konformity nebo souladu má alespoň čtyři aspekty. Za prvé to, že software který si vybereme, musí respektovat normy stanovené v rámci parlamentu. Za druhé, musí být respektována vysoká úroveň zabezpečení v parlamentu. Potom za třetí, to někdy může být problematické, je záruka teoretické trvalosti softwaru. To znamená, že nám jde o to, aby z tohoto hlediska nedocházelo k problémům a potom nakonec jde o funkční požadavky, což už jsem uh, zmiňoval, technické specifikace. Na základě těchto čtyř aspektů ověřování souhladu Evropský parlament díky jasně naformulovanému řízení, tedy té politické úrovni, a na základě stejných eh, podmínek upřednostňuje open source. Je to to, co jste před chvílí říkala. Stejně tak postupujeme my tady v Evropském parlamentu. To nakonec vedlo k výsledku, Já to tady mám v dokumentu, paní Lichtenbergerová už to zná, protože proběhla prezentace pro politické skupiny a ta mapka jasně uvádí, že jasně upřednostňujeme open source v Evropském parlamentu. Jak už jsem říkal před chvílí, jako takovou poznámku, my máme někdy pocit, že tomu tak není, protože nevidíme všechny ty jednotlivé aspekty. My pracujeme každodenně na této otázce, ale nepředstavuje to hlavní podíl činnosti v oblasti IT. Není tedy vyloučeno, že i v této oblasti dojde k vývoji. Máme zde ale jedno omezení, které už zaznělo, a to omezení spočívá v tom, že všechny instituce mají určitou orientaci Snaží se přijímat rozhodnutí, která budou interinstitucionální povahy. To znamená, že nám jde o to, aby každá instituce neprováděla svá vlastní rozhodnutí, zvolila si svůj vlastní software a potom by docházelo k problémům v komunikaci. Tomu se snažíme předcházet. To je samozřejmě důležité. Při zprávě smluv Tady máme jednoho lídra mezi institucemi a to je samozřejmě Evropská komise. Já jsem měl tu čest, že jsem byl jmenován předsedou interinstitucionálního výboru pro informatiku a doufám, že v rámci tohoto výboru se nám podaří mít eh, určitý vliv My jsme vždy informováni o vývoji na trhu, také máme přesné informace o open source. V poslední době došlo také k nahrazování, což je přesně opak toho, co jste uváděla vy. My postupně nahrazujeme původní softwary open sourcem. A asi není užitečné to tady konkrétně zmiňovat. Předposlední věc poslední je úplně nejdůležitější, ale ještě předtím chci zmínit následující. Europoslanci mají k dispozici systém, který umožňuje na jejich laptopech eh, instalovat si volně aplikace. To znamená, že jsme vytvořili takové prostředí, které umožňuje individuální volbu. Já to tady nebudu všechno zmiňovat, protože ta volba je opravdu individuální, ale to se ještě přidává k tomu rozhodnutí, o kterém už jsem hovořil, což je upřednostnění open sourceu. A poslední důležitá věc, poslední zkušenost parlamentu v této oblasti je IT4AM. To znamená, že my také chceme vyvíjet, nejenom kupovat, ale vyvíjet software, který bude užitečný pro činnost poslanců, alespoň čísla nám to dokazují. Až do června bylo předloženo 290 tisíc pozměňovacích návrhů prostřednictvím tohoto nástroje. To, je tedy, to jsou údaje do června, údaje za červené zatím ještě nemám. Je to uživatelsky velice příznivé a zavedení místo předsedy Vilena dochází také k další důležité věci, a sice to, že dáváme k dispozici nástroj vyvinutý zde interně. A dáváme to k dispozici veřejnosti jako open source. Už tady zaznělo to, že se snažíme tuto operaci činnost přesně orientovat. Spolupracujeme také s OSN a žádosti dostáváme z celého světa, z různých kontinentů. Parlament tedy také nabízí open source na trhu. Je to software, který odpovídá všem kritériím EUPL. Všechno je splněno, všechno je certifikováno. Kromě toho jsme také vytvořili partnerství s komunitami, které vytvářejí open source. To znamená, že existují oblasti, kde parlament také přispívá k vývoji v této oblasti. Už tady zaznělo, že bychom měli eh, dokumenty vytvářet, vypracovávat otevřeně. My už nyní pracujeme na XML Spolupracujeme s OSN a společně s nimi jsme interinstitucionálně snažili šířit myšlenku, že toto je právě ta metoda, ta interinstitucionální, která by měla být přijata a na jejímž základě by měly být eh, vytvářeny dokumenty. A není to pouze aspekt, který umožňuje dobré fungování administrativy. Je to nástroj, který navíc umožňuje mnohem větší transparentnost. Tímto způsobem totiž europoslanci a možná i členové jiných institucí pomocí XML standardizovaného na úrovni OSN, tedy pro ty všechny budou dokumenty přístupny na mezinárodní úrovni. Netýká se to pouze evropských občanů. Jako generální ředitel ITECu musím říci, že mám velkou radost, Vyslechla jsem si totiž všechna ta přání, žádosti panelistů. My na tom pracujeme, někdy dosáhneme většího úspěchu, jindy menšího a musíme se snažit ještě na tom pracovat. A také jsem velmi rád, že tady slyším, že se pracuje také na těch smluvních aspektech. Je pravda, že tam někdy ještě přetrvávají problémy, které musí být vyřešeny. A pomalu už končím. Je pravda, že během svého prvního e, příspěvku jsem to nevyjádřil jasně. Pan advokát Plána mi totiž sdělil, že můj příspěvek nebo to, co jsem se snažil vyjádřit, nebylo jasné. Já jsem chtěl říci přesně opak toho, jak to asi vyznělo. My přísně uplatňujeme veškeré ustanovení finančního nařízení a tím pádem nastává situace, kdy trhy by měly být co nejotevřenější. A když se má jednat o volbu open sourceu, nevždy máme před sebou velkou možnost volby. To byla tedy ta myšlenka, kterou jsem chtěl vyjádřit už během první části. A to jsou problémy, které by měly být vyřešeny, tak abychom se mohli začít ubírat nějakým směrem. Doufám, že jsem to řekla všechno eh, a děkuji za pozvání. Je vous remercie, monsieur Villela. Děkuji panu Villelovi. For discussions. No a tím se dostáváme k diskusy. Z toho, jak jsem pochopila i ty předchozí prezentace, tak ten problém, který zde potrhla paní doktorka Krojsová s tím otevřeným formátem dokumentu, je opravdu závažný a přetrvává, takže ten se bude muset řešit. Jsou tady otázky a máme celou řadu tazatelů, takže máme pouhých pět minut, zkuste se ptát stručně. Nejdříve vy. Français, puisque c'est ma Děkuji, já budu hovořit francouzsky, protože to je můj mateřský jazyk. Tři otázky. Chtěl bych nejprve poděkovat všem řečníkům. Jejich výkon byl opravdu pozoruhodný. První otázka na pana Vilelu je následující. Jaký je váš časový odhad, kolik času podle vás uh, bude parlament potřebovat uh, na to, aby zareagoval na žádost paní Grace? Tedy kdy budeme moci eh, pracovat výlučně na základě otevřených dokumentů a kdy se nám podaří dosáhnout eh, stejné úrovně úspěchu jako v Mnichově a kdy konečně přejdeme výlučně na svobodný software. Otázka číslo dva. Zajímalo by mne, jak velká část eh, z rozpočtu IT je vyčleněna na tuto oblast, na licence a podporu ve srovnání s jinými nástroji. Děkuji. Děkuji. Kdo jste, prosím? Můžete se představit? Já jsem Nikola Petio a jsem jedni, jedno z osob, která aktivně působí eh, na konferenci, která v současné době probíhá eh, v Bruselu. Jsem, eh, mám doktorát z fyziky a jsem profesorem v oblasti informatiky. Druhá otázka. The yellow sweater. A není vy v tom žlutém svetru, ale představte se nejdříve. Já se jmenuji François Revo. Já jsem svobodný developer softwarový a přispívám k operačnímu systému, který se jmenuje Haiku. Chci se zmínit o záležitosti, která se týká mě konkrétně, jak spotřebitele, tak jako developera, ajťáka, ale zároveň se to týká i veřejných zakázek a pořizování svobodného softwaru. Svobodný software eh, se potýká s několika hrozbami a vy jako legislátor s ním um, máte e, souvstažnost. První věc je e, takzvaná těsná prodej zázaný prodej. Například, když si kupujete určitý počítač, tak tam máte Windows na něm a i ty specifikace toho počítače jsou provázané. Takže například e, počítače jsou prodávány z Windows běžně a místo, aby vám dali manuál pro hardware, tak už vám tam ten um, ten, ty, ten systém Windows mají, takže když pak my chceme něco psát, například driver, když chceme napsat, Mm, driver, tak eh, potom vlastně nemůžeme zaručit, že vám nespálí ten hardware když si lidi chtějí využít jiný otevřený systém, tak vlastně nemohou předvídat, jestli to bude s tím hardwarem fungovat. A pak si řeknou, aha, tak ono to nefunguje, takže my se vracíme k Windows, takže se vlastně to provázání té volby neustále utvrzuje. Hardware by měl být prodáván s uživatelským manuálem, který bude mít celou specifikaci tam popsanou. To jsou obtížné otázky. A ještě máme třetí, čtvrtou a pátou. Co já s tím, když máme pouhé dvě minuty? Každý dostane pouhých 30 vteřin. Vy jste se taky hlásil, že ano? Dobrá. Já jsem profesor informatiky. Bordeaux? Já působím na univerzitě eh, v Bordeaux a jsem Francois Pellegrini. Pokud je o seznam hrozeb, které eh, tak trochu vysí nad eh, svobodným softwarem, protože jsme slyšeli, že se to řešilo z hlediska zadávání zakázek, o tom to panelisté vysvětlovali, ale ještě jsou tady dvě věci, které spadají do působnosti parlamentu. A z toho důvodu bych tady chtěl poslance požádat o pomoc. Otázka interoperability už zazněla a já myslím, že spadá do vaší pravomoci navrhnout Vím, že zatím v rámci spolurozhodování eh, to nemáte úplně pod kontrolou, ale mohli byste vyzvat k směrnici o interoperabilitě tak, aby například společnost Apple, která nutí uživatele používat eh, všechny součásti od nich, tedy aby se proti tomu to dalo právně bojovat, aby občan nemusel komplikovaně eh, podávat například žaloby a uplatňovat svoje práva. Takže pokud je o mm, software i hardware, si myslím, že by bylo dobré mít rámcovou směrnici o interoperabilitě. Ta by nám umožnila celou řadu takovýchto případů vyřešit. A druhá otázka, to je také důležitá, jde o patent na software. Pan Moglen se o tom stručně zmínil. Je jasné, že v současné době máme řadu údajů, které ukaz, ukazují, že dochází ke zneužívání patentového systému, který se potom stává neefektivní. Parlamentu se ta otázka zatím ještě nerozhodovala. Pokud je ustanovení, které, o kterých se hlasovalo v prosinci, šlo o jednotný patent, tedy existuje možnost vytvořit specializovaný soud, který by se zabýval patenty a nezávisel by na Evropském soudním dvoru. Systém patentů by se totiž měl vymanit eh, z této kontroly, což ohrožuje svobodný software. Já jsem chtěl upozornit eh, parlament na tuto skutečnost, protože mechanismus napadlo Španělsko a myslím si, že by bylo důležité, kdyby se parlament této otázce věnoval a snažil se definitivně situaci vyřešit, tak, aby mohlo opravdu dojít k eh, svobodnému používání. Děkuji. Okay. Obviously that was a success question. Tady je jasné, že ta otázka byla veliký úspěch. A víte co? To vy jste vlastně mě um, sebral ty závěry, které jsem chtěla pronést. Takže ještě jedna otázka. Kdo to byl? Vy, myslím. Ano, děkuji. Já také budu mluvit francouzsky, jsem Jean Tadeus. Působím eh, v oblasti podpory a šíření eh, svobodného softwaru. Já se plně přidávám k otázce nebo k poznámce, která právě zazněla. A měla bych jednu přesnější, ehm, odbornější otázku. Týká se to web streamingu. Jak zaznělo, eh, týká se to parlamentu, ale také komise. Ta otázka možná zní odborně, ale je to přesto důležité. Když dochází k rozhodování týkající se svobodného softwaru, je stále ještě dost obtížné sledovat zasedání parlamentu, sledovat to na internetu a v komisi a radě se používá technologie Silverlight, která není přístupná um, uživatelům svobodného softwaru, takže je pro mě nemožné to sledovat, nemožné se k tomu dostat. Já bych měl tedy, na, měla bych na pana Vilelu otázku. Zvážili jste v rámci komise sjednotit um, tuto otázku mezi institucemi, ale tak, aby um, se posílila přístupnost uh, uživatelů k, debatům, k debatám parlamentu a na radě. Děkuji. Merci à vous. Le, le dernier question, c'est... Děkuji vám. A poslední otázka, eh, pán vzadu. Oui, euh, Etienne Salier, je suis également... Etienne Salier, já společně jako, eh, stejně jako Nikola Petio pocházím z konference při univerzitě. Chtěl jsem upozornit na právo uživatele ověřovat si eh, kvalitu a spolehlivost. Moje otázka jde tedy trochu dále. Zajímalo by mne, jak je to s možností ověřovat. My tady vidíme um, tak trochu černou skříňku, nevíme, nechápeme, jak tomu je. OK, and that concludes uh, the discussion. Uh, and I... Tímto dospíváme k závěru diskuse a mohla bych to předat vám, abyste odpověděl eh, všech, aby všichni naši řečníci odpověděli za eh, v prostoru dvou až tří minut. To bychom pak byli šťastní a zároveň bychom uvolnili místo dalším. Nejdříve tedy pan Goš a pak eh, všichni ostatní. Dvě minuty každý. Já daruji své dvě minuty panu Vilelovi, jelikož se zdá, že mnoho otázek směřovalo vlastně k němu. Stejně tak to eh, platí pro mne, pouze k otázce eh, patentů je pravda, že tady je nedokončená práce už několik let. To bylo se to neřeší, práce se zastavily v roce 2005. Někteří považují za vítězství to, že ten návrh neprošel, ale já myslím, že zase tak skvěle to není, protože jsme se vrátili k výchozímu bodu a to jsou postupy týkající se Evropského úřadu, Evropského patentového úřadu. Takže možná bychom tu diskuzi měli znovu eh, nastartovat. Eh, je dois vous dire, chers collègues, que ce soir je suis... Milí kolegové, musím vám říci, že ten, tento večer mám už nějaké závazky, takže vás nemohu pozvat eh, na večeři, abych vám poděkoval, jinak bych eh, to ale učinil. Bohužel, už ale mám jiné závazky. Chci vám poděkovat. Je jasné, že příspěvky kolegů byly velice kvalitní a zmiňují hlavně praktické aspekty. Takže proto jsou zajímavé. Já jsem si toho vědom. Bohužel, a za to se musím opravdu omluvit, jsem si nezapamatoval nebo nepoznačil jména řečníků. To je asi nevychované, ale bohužel se mi to nepodařilo, nestihl jsem si to poznačit. První otázka, která zazněla, byla, jak dlouho bude trvat, než se dostaneme k tomu, co si přeje paní Grace. Než budou dokumenty vyráběny nebo vytvářeny ve standardu XML, než budou respektovány normy OSN. Já bych chtěla zopakovat, že parlament už nyní pracuje na tomto přístupu, už nyní vydáváme dokumenty tímto způsobem a Předpoklady jsou následující. V pátek 5. července jsem se účastnil jako zástupce parlamentu výboru pro publikování dokumentu. Můžete si přečíst v zápise z zasedání, že jsem tam formálně jménem Evropského parlamentu žádal o to, aby byla vytvořena pracovní skupina, která by projednávala nutnost zavádět, eh, zavést vývoj dokumentů nebo vypracovávání dokumentů eh, XML, které by respektovaly normy OSN. Já jsem tedy podnikl takovýto formální krok a jménem parlamentu jsem o toto na výboru požádal. Jako předseda interinstitucionálního výboru pro informatiku jsem také na pořád eh, jednání příštího zasedání 9. Eh, září zapracoval bod, který se bude týkat výrobu dokumentů ve formátu XML. Parlament tedy dělá vše, co je v jeho silách pro to, aby se celý ten proces urychlil. Bohužel vám nemohu říci, kolik hodin, dnů, týdnu nebo měsíců to přesně bude trvat, ale řečníkovi mohu odpovědět tak, že jsme už spustili tyto procesy. Vždy, když k tomu byla příležitost, postupovali jsme tak. A navíc v parlamentu už jsme to zavedli. Druhá otázka. Ta se týkala procenta v e, rozpočtu. Na to mohu odpovědět, že je to půl na půl. To jistě. Já jsem uh, tuto otázku všem neočekával, takže tady nemám k dispozici všechna čísla, ale jsem si téměř jist tím, že u zákroků nebo činností, které se týkají software open source je tento rozpočet eh, vyšší než u té druhé části. Takže říkám, s jistotou je to 50 na 50, ale myslím si, že je to i trochu víc. Dále otázka interoperability. Nebo, jak já to nazývám, kompatibility systému. Je opravdu pravda, že máme technické povinnosti, které nám umožňují při rozhodování mít eh, tuto svobodnou volbu. Myslím si, že zájem europoslanců o tuto otázku je vysoký. Je pravda, že se jedná o legislat- je pravda, že je nutné spustit legislativní postup. Z technického hlediska také můžeme jednat. To znamená, že u technických specifikací, které zadáváme při vypsání zakázky, nemůžeme eh, vždy konkrétně žádat o interoperabilitu, ale co děláme je to, že žádáme o potenciál přizpůsobení se. To je prozatím jediný krok, jediné omezení, které máme, nebo jinou věc, kterou můžeme z technického hlediska učinit a kterou také činíme. Potom čtvrtá otázka, web streaming. Ano, parlament eh, opravdu umožňuje sledování web streamingu mnohem eh, jednodušeji než jiné instituce. Já jako člen parlamentu nebo předseda výboru jsem toto uh, nikdy nezmiňoval, neslyšel jsem o tom, já vám tedy za otázku děkuji a příště to na jednání zmíním. Potom další otázka. uh, poslední řečník se ptal na právo uživatele ověřovat kvalitu. My tomuto přikládáme velký význam. Už tři roky, nebo eh, lépe řečeno dva a půl roku, probíhá projekt nazvaný e-parlament. Tam ústřední částí je právě to, že jsou vydávány dokumenty, které umožňují jednoduše, jednoduché a kvalitní šíření. Do jaké míry si může uživatel ověřit eh, kvalitu. Může to učinit velmi jednoduše. A to tak, že ověří, jaký přístup má k těm dokumentům a jak čisté v uvozovkách ty dokumenty jsou, jak snadno se čtou. Máme ale tedy formální projekt nazvaný e-parlament a ještě jednou opakuji, že jeho základem, hlavním základem je právě vytváření takovýchto čistých eh, dokumentů, které se potom mohou šířit. Já vám velice děkuji za otázky, zvláště děkuji přátelům a kolegům, kteří mi umožnili hovořit eh, o několik minut déle. A děkuji vám, paní předsedkyně. And by that I have the pleasure tímto já s potěšením uzavírám tento seminář k tématu svobodného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Máme se co učit a už dnes odpoledne jsme se tedy v mnohem poučili. Musíme vylepšovat eh, své znalosti a zároveň dobrou vládu a zprávu. Eh, to by tedy byla moje věta na závěr. Nyní vás chci informovat, že pokud eh, účastníci zvenčí budou chtít odejít, tak musí odejít stejnou cestou, jako přišli, čili okren, e, po eskalátoru. Odborníci vás budou eskortovat. E, samozřejmě není nic strašnějšího, než ocitnout se v té budově uzavřenými, když je tak krásně venku. Děkuji všem za účast. Jak to? Ještě vám řeknu, eh, prosila bych eh, ještě ti, kteří se považují za poslance, aby zůstali v místnosti, neboť máme ještě jeden bod programu. Okay, everyone that considers himself or her. Takže prosím vás, eh, pokud je tady někdo poslancem, usaďte se a eh, prosil bych, prosila bych ostatní, aby v tichosti opustili místnost. Yeah, yeah, yeah. Of course it is.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 Ano, takže eh, čtyři poslanci jsme tady zůstali, ano. A teď máme na programu bod číslo 27 a to je posouzení návrhu stanoviska o platebních účtech. A zpravodajem je pan Dimitar Stojanov. Děkuji, eh, paní předsedající. Hm, hm, my jsme už měli výměru názoru a já bych tedy rád okomentoval návrh komise. A to je velmi zajímavá věc. Komise navrhuje synchronizaci legislativy eh, s, s legislativou členských zemí, což by mělo vést k sjednocení poplatků na platebních účtech. Vyplynuli eh, byste také práva, další, další práva pro eh, evropské občany, a sice převod účtu z banky do banky, něco jako u mobilních čísel. A dále je zde nabídka takových účtů, které by, by umožnili spotřebitelům provádět platby. Což což znamená, že jaksi každý bude mít právo mít nejméně jeden účet v každé členské zemi. Takže mělo by to v podstatě usnadnit eh, provádění plateb. Eh, my už dnes také máme eh, různé možnosti provádění plateb, ale není to přístupné každému, poněvadž je to zatíženo různými eh, poplatky. A teď bychom měli tyto účty upravit tak, aby byly zatíženy jedině přiměřenými administrativními poplatky. No a já tady mám samozřejmě problém s tím, že eh, veškerá dokumentace je v jiné místnosti po našem přestěhování. Nicméně jsou eh, zde tedy různí, eh, různé zájmové skupiny hráči, tedy organizace, které zastupují banky, spotřebitele, nevládní organizace. A myslím, že se nám tady podařilo eh, eh, učinit značný pokrok a eh, myslím, že ten už tak vynikající návrh jsme, se nám podařilo ještě dále zdokonalit. Děkuji, Demetare. A my jsme také překvapení tím, že máme tady z komise devět lidí a já dám slovo a paní Spanore, děkuji. E, my jsme tady skutečně v plném počtu tým, který tento návrh připravoval a e, je, jsme tedy z DG e, vnitřní trh a DG spotřebitelská politika. My zde máme novou komisařku, která si přeje tady spolupracovat s, s eh, komisařem Barnierem, který je vlastně eh, tím, kolem kterého se to točí. My tady de facto plníme jeden z našich závazků eh, vyplývající ze Single Market Actu a je to mm, také na žádost Evropského parlamentu. Takže taková je situace. Je to další eh, z výhod, eh, která spočívá v tom, že je to pro lidi, protože my dnes máme v Evropské unii 58 milionů lidí, kteří nemají mm, bankovní účet a měli by mít právo na tento účet. Čili já si myslím, že to je skutečně vítězství spotřebitelů, ale je to také dobré pro poskytovatele finančních služeb, poněvadž eh, de facto eh, to rozšiřuje počet klientů trhu finančních služeb. Prvním cílem je, abychom eh, zlepšili transparentnost a srovnatelnost informací pro spotřebitele a já bych tady chtěl zmínit to, že zde máme také ustanovení o webových srovnávačích eh, na porovnávání tedy poplatku mezi jednotlivými eh, službami a poskytovateli služeb, to je novinka. A dále samozřejmě cílem je usnadnit přechod od banky k bance a také přeshraničního, eh, přeshraniční e, eh, e, eh, změny. A je to eliminace diskriminace a de facto každý evropský spotřebitel by měl mít toto právo. Spravda řekl, že tento návrh je kvalitní, myslíme si, že je to velice jednoduché a těšíme se tedy na výsledek debat v parlamentu. Domníváme se, že tento návrh lze schválit ještě v tomto období parlamentu. Ve výboru Ekon, který je hlavním výborem, jsme se dnes dopoledne doslechli, že se tam na tom také in, e, intenzivně pracuje. Děkuji. Ještě někdo by k tomu chtěl e, promluvit? Ne, dobře. Takže nyní dám slovo ještě zpět zpravodaj, pokud si pan zpravodaj přeje ještě něco dodat. Jinak bych chtěl říci, že pozměňovací návrhy podávejte do 29. srpna. Také jediné, co bych chtěl ještě dodat, je omluva komisi. Já jsem vlastně požádal o prodloužení termínu pro podávání pozměňovacích návrhů, a abych se na to mohl tedy více eh, soustředit. Ale samozřejmě budeme se snažit hned poté, co nejdříve toto stanovisko přijmout, tak aby evropští spotřebitelé toho mohli začít využívat také co nejdříve. Dobře, ano, tak, v otázce subsidiarity nic, různé nic. A úplně poslední věc, Příští zasedání bude v Bruselu. V Bruselu 16. září letošního roku, což znamená, že teď právě vypukly pro vás prázdniny. Děkuji vám.